Dámy a pánové, kolegové, vítejte na odpoledním zasedání, které já budu před, kterému budu předsedat, jakožto předseda výboru parlamentu pro otázky svobod, občanských svobod a také, který se zabývá otázkou migrací a azylu. A na úvod budu mít krátký projev, protože dnes ráno ovšem celá řada řečníků neměla možnost se vyjádřit, takže bych raději rovnou dal slovo těm, kdo se ještě zapsali dnes ráno, dnes dopoledne. po dnešním panelu budou mít možnost tak učinit. Teď, co se týče technických pravidel týkajících se toho, jak bude probíhat naše práce. Máme tady tedy ty formuláře pro řečnický čas, ale nezapomínejte, že jste nahráváni a že jste na stránkách parlamentu. Paní Evelyn Efkins, která je koordinátorkou Eh, Spojených národů pro mileniové cíle. A máme tady také člena z OEC. Takže teď není paní Efkens, která zahájila svoji kariéru na ministerstvu pro mezinárodní spolupráci v Nizozemsku a byla tedy ministriní předtím, než se zostila své stávající funkce, to znamená koordinátorka v rámci OSN, pro takzvané cíle tisíciletí nebo miléniové cíle. A nyní bez dalších průtahů dávám paní Evkens slovo. Já budu hovořit anglicky. A na úvod bych chtěla říct pár slov o PCD. Myslím, že můj o mém životopisu jste řekl dost, ale byla jsem členkou parlamentu také v 80. letech a už tehdy jsem začala prosazovat tento integrovaný přístup, to, čemu teď říkáme PCD. Ještě deset let předtím, než se to začalo oficiálně objevovat v Maastrichtské smlouvě. Maastrichtská smlouva byla prvním okamžikem, kdy se to zakotvilo a kdy jsme to zohlednili v našich rozvojových cílech ve všech politikách, které uplatňujeme a které by mohly mít dopad na rozvojové země. A tehdy jsem byla mluvčí naší strany pro rozvoj eh, v parlamentu a uvědomovala jsem si tehdy, jak beznadějné je veškeré to úsilí členských států, jak k ničemu je to je oproti jiným politikám. Takže jsem strávila většinu času a energie Eh, na svém poslaneckém postu na to, že jsem se snažila prostřednictvím různých metod, včetně předkládání určitých dokumentů, trošku povzbudit zájem o tyto záležitosti, ale pořád eh, se v něčem věci nezměnily. Co je zajímavé, je, že nedostatek té eh, ucelenosti, té integrity v naší vládě se odráží i v parlamentu, protože jakožto poslanci parlamentu jsme rozděleni do výborů, které vlastně se musí řídit strukturou vlády a jejími prioritami. A tohle je často mm, úplně na, na konci toho žebříčku priorit. A po 20 letech se situace zase tak výrazně nezlepšila. Četla jsem rezoluci eh, usnesení tohoto parlamentu o zemědělství z ledna a já mám pocit, že ty relevantní osoby na to neměly až takový vliv. V této budově se, se uskutečnilo setkání eh, členů Evropského parlamentu a parlamentů národních států. A tam bychom měli mít, tam, kde se hovoří o eh, ekonomických, významných ekonomických záležitostech. My jsme zakotvili tu koherenci do Maastrichtu v roce 92. A pak se to sice pořád opakuje, eh, potvrzuje, ale implementační mechanismy stále chybí. A eh, to, ta politická angažovanost eh, stále ještě pokulhává. Mnoho členských států se schovává jaksi za tou komunitární úrovní a za údajným nedostatkem komunitárních závazků ale pokud toto nebudou bojovat národní vlády, tak to nebude ani tady v Bruselu. Některé členské státy dokonce ani neuznávají, že jsme se na tom dohodli. Nemáme tu italské členy parlamentu, ale když se podíváte na eh, italské dokumenty, tak tam se to vůbec ani nezmiňuje. Takže když jsem byla ministriní, se stala ministriní pro rozvoj, tak jsem si všimla, že velmi málo zemí má ministerstvo pro uh, rozvoj ale tím pádem ten hlas chudých se nedostane eh, k, tě, k uším těch, které by, které by ho, kteří by ho měli slyšet. A pochopitelně jsou tady, je tady veškerá rozvojová pomoc, fondy ODA a vždycky bude prostě někde na chvostu eh, důležitosti. Dobrá, nicméně. Teď mi dovolte říct pár slov k migraci. Já jsem byla v té uh, nizozemské vládě, která byla, která padla v roce 2002, protože jsme podcenili dopady přistěhovalectví se zemí, s jinými kulturami, na naší národnostní totožnost a prostě přecenili jsme absorpční kapacitu naší společnosti. Čili já naprosto chápu, že je pro politiky těžké eh, se odvážně vyjádřit a zastat se této věci. Ale v mnoha zemích je důležité, abychom jako političtí vedoucí představitelé posílili větší odpovědnost v eh, diskuzi o migraci. Nemůžeme jenom pošpěňovat lidi na základě jejich původu. Skutečností je, že migrace tu s námi bude i nadále. A když se díváme na to, jak se třeba polští pracující vrací zpátky z Dublinu domů. Mexičané se vrací do Mexika ze Spojených států a klesají remitence. A dva miliony lidí, kteří odešli hledat světlé zítřky, nyní tě, čelí velmi těžké situaci a prudce narůstající nezaměstnanosti po celém světě. Příliš mnoho politiků však bohužel poslouchá eh, hlas eh, některých svých voličů a přitvrzuje svůj jazyk. A nejdřív říkáme, že máme, že máme eh, prostě vy, vynakládat peníze místně, pak, pak jsou různé stimuly a bailouty a teď z Británie slyšíme ještě více znepokojivé hlasy. Protože ta stávající krize může vést k dočasnému zpomalení. Ano, ale pak se zase e, migrace zesílí, jak se bude se šířit po celém světě. Migrace s námi zůstane tak dlouho, dokud bude, budou existovat ty takzvané faktory push-pull. A push-pull faktory jsou dané prostě tím, že lidé nemají obživu v některých zemích a že někde jsou potřeba na trhu práce. Jenže my si musíme uvědomit také to, že nemůžeme hermeticky uzavřít hranice. A já jsem byla velice ráda e, za to, co říkala paní komisařka, že e, část naší ekonomiky a našich služeb přímo závisí na práci zahraničních pracovníků. Jde taky o naši vlastní prosperitu, zvláště v zemích, kde se snižuje porodnost a kde je tato závislost na přistěhovalcích. Potřebujeme, chceme uchovat naší úroveň produktivitu, produktivity, penzí a jinak migrace je určitým dopadem, je to následkem. Není to příčinou nedostatku rozvoje. A vyplývá to z nedostatku příležitostí v zemích, odkud pochází. A my musíme zachovat alespoň ty zdroje, které máme na boj eh, s chudobou. A to ne s eh, těmi různými i některými symptomy eh, chudoby, ale s jejími kořeny. Ta koherence vyžaduje, abychom využívali ty politiky, které máme, ty migrační politiky pro rozvoj a ne obráceně. Je důležitější než kdy předtím si uvědomit, že většina členských států EU nesplňuje své závazky rozvojové pomoci. A my neustále říkáme, že ODA by se mělo používat ke snižování chudoby nejchudších lidí v nejchudších zemích, zvláště v Africe. A využívat to teď k tomu, abychom brzdili migraci, to je naprosto nekonzistentní, to je naprosto v rozporu s těmi dlouhodobými cíly. PCD není jen o migraci. A já bych tady chtěla ještě říct, že ty naše politiky pak nejsou často nekonzistentní jenom s rozvojovými cíly, ale dokonce často ani neomezují migraci. Jak můžete očekávat, že lidé v cizích zemích, kteří nemají vůbec žádný zdroj živobytí, neusilovat o lepší budoucnost u nás? To nejde. Ta ucelenost zahrnuje i obchodní politiku. A v rámci VTO jsme hovořili jsme tedy o multilaterálním rámci. Evropská unie již více než 10 let usiluje o liberalizaci služeb. Ale když se podíváte na jednání ve VTO a Všeobecnou dohodu o službách, tak jsou to právě bohaté země, včetně Evropské unie, které se vůbec neposunuly a neumožňují více dočasného pobytu eh, těch cizích pracovníků. Pravidla, která by umožňovala otevření některých sektorů zahraničním dodavatelům. Přitom to je jedna z mála oblastí, kde by mohly z GATS mít prospěch chudší státy. Je to o dočasné migraci. Čili by to nespůsobovalo unik mozku, naopak by ho to zastavilo. Země by dokonce eh, mohla mít velký prospěch ze znalostí těch lidí, kteří se prostřednictvím této cirkulární migrace vrací zpátky. A ta dočasná eh, migrace eh, by pomáhala i by pomáhala jí různým jiným aspektům ekonomiky. Jde nejde jenom o to, aby naše banky otvíraly eh, své pobočky někde jinde nebo něco takového. Taková migrace, to se pak týká jenom eh, těch nejvíce kvalifikovaných zaměstnanců. Jinak pokud chceme být užiteční, tak bychom eh, měli také umožnit přenositelnost penzí. A chci vás ještě upozornit na jednu další věc, a to je nekonzistentnost našich zdravotních politik. Já myslím, že bychom opravdu měli u, in, uvažovat o větších investicích do e, školení našich sester a doktorů, aby se mohli starit, starat o naše starší, protože třeba v Malavi mnoho sester, e, je daleko víc sester v, v Londýně a ve Spojeném království, než přímo v Malavi. A stále více závisíme na doktorech a sestrách z Afriky. A pak těch pár doktorů, eh, které máme, zaplatíme, zaplatíme z prostředku ODA, aby jsme je pozvali zpátky do Afriky. Místo, aby jsme dali peníze tom těm africkým ministerstvům, tak aby ponechali, eh, aby eh, se jim podařilo vlastně desítky doktorů udržet doma. A celkový výsledek je, a náš zastupce z OECD to řekl, že migrace má velký přínos a má přínos i pro mileniové cíle. Je, existuje výzkum, který ukazuje, že zvláště Střední Amerika a Pakistán, že tam remitence platí v podstatě vzdělávání dětí. E, týká, že umožňuje to matkám, které, aby měly profesní, profesionální péči při porodu. A, takže a to chci říct, to je nejpodstatnější, nejsou to nejchudší země a nejsou to často ty nejchudší lidé v těchto zemích, kteří z toho mají prospěch. Těch deset největších příjemců, nebo pět, Indie, Čína, Mexiko, Filipíny, Francie – pokud jde o remitence. Ano, remitence jsou dvakrát víc než pomoc, to je sice pravda, ale ne v subsaharské Africe. V subsaharské Africe je většina migrace v rámci regionu. A tato část, eh, tato zeměpisná zóna má jenom 2% remitencí. Jsou to soukromé peníze. Nedají se využít třeba na financování veřejného sektoru. A ti lidé, kteří posílají remitence, jsou, vrá, jsou, nejsou ti nejchudší v těch svých komunitách, protože si mohou aspoň dovolit se někam dostat. A iniciativa tzv. modrých karet v Evropské unii mě znepokojuje. To by mohlo zne- ještě zhoršit situaci, protože se to týká pouze kvalifikovaných lidí a to nám nepomáhá plnit naše rozvojové cíle. Takže na závěr v globalizovaném světě, kde roste volný pohyb zboží a kapitálu, jsou lidé stále ještě bržděni, pokud nejste vysoce specializovaní doktoři nebo sestry. A my bychom měli posilovat pravidla pro zahraniční investice, to ano, ale často ti nejpotřebnější migranti stále nemají pomoc, kterou potřebují. Je čas eh, bořit ploty a stavět mosty. A potřebujeme k tomu multilaterální rámec. Já jsem byla členkou komise o sociálním dopadu globalizace. A jedna z myšlenek, kterou jsme měli před pár lety, byla zajímavá, ale od té doby se málo reálně stalo. Tato multilaterální koncepce by byla užitečná jak pro nás, to znamená pro rozvinuté státy, při řešení demografických problémů, tak i pro ty vysílací země. I to by se lépe řešilo multilaterálně. Tato myšlenka byla nadnesena před pěti lety touto komisí, ale teď existuje určitý rozsah působnosti, sejít se kolem stolu a začít to vážně řešit. Nechceme další konference na toto téma. Potřebujeme přistoupit ke konkrétním krokům. Uh, merci. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkujeme za tento příspěvek. A nyní dostává slovo pan Jean-Pierre Carson. který se připojil k OECD v roce 1988 a zpracovává výroční zprávy o migraci a v loňském roce také publikoval několik zpráv. Máte slovo. Děkuji. Je mi velkou ctí, že mohu vystoupit v této diskuzi eh, na této konferenci. Během polední přestávky jsem podobně jako by měl možnost se bavit s několika lidmi, kteří se podivovali nad tím, jaké aktivity OECD vyvíjí v oblasti migrace. OECD se e, snaží primárně podporovat liberalizaci ekonomiky, ale kromě toho máme e, také centrum, které se zabývá rozvojovými otázkami. Eh, v rámci OECD funguje také oddělení, které eh, se zabývá speciálně migrací. Já do tohoto oddělení patřím. Každý rok vydáváme zprávu o výhledech migrace, ale jsou to i jiná hlediska, ze kterých eh, migraci posuzujeme. Naším dnešním hlavním tématem je právě migrace. Ptáme se, jestli migrace přispívá k vývoji, k rozvoji. Říkáme ano za určitých podmínek. Pokud dochází k převodu určitých prostředků, tak migrace může přispívat k rozvoji. Pokud by to ovšem samo o sobě stačilo, tak by e, celá řada klasických migračních zemí byla již mnohem dál. Máme tu tradiční e, migrační země Španělsko, Itálie, Portugalsko, to už jsme slyšeli. E, ale eh, jsou to i další země, které jsou v tuto chvíli již několik let mm, cílovými zeměmi. Strukturální fondy jsou velmi důležité pro rozvoj, například v Řecku nebo v Portugalsku. To znamená, že migrace může pomoci, ale my naopak musíme migraci pom- na pomoci eh, k tomu, aby mohla mít pozitivní dopady. Eh, dnes ráno tu zaznělo mnoho příspěvků, které hovořily o krizi. Eh, je to předmět geopolitických diskuzí, dotýká se to i zásadních otázek lidského života. To znamená, že se můžeme pokusit zabránit lidem v tom, aby eh, odcházeli do eh, určitých zemí. Eh, můžeme i přinutit, aby se vrátili domů, ale tyto akce jsou velmi omezené a velmi těžké. Nemůžeme nutit migraci, aby se vrátila zpět. Není to otázka zboží, je to otázka lidí, rodin, jsou to sociální výzvy zásadního charakteru. A kromě toho je tu také velké pokrytectví, protože se hovoří o odlivu mozků v tom smyslu, že nesmíme nabírat mnoho kvalifikovaných pracovníků, ale my na našem ředitelství již několik let sledujeme migrační politiky a musím říct, že po, během ne, eh, posledních deseti let byla nejdůležitější ta opatření, která směřují k právě k k tomu, aby byli eh, osloveni vysoce kvalifikovaní pracovníci, například aby studenti, kteří tu studují, zůstali eh, v této zemi. A naopak eh, v zemích původu není dostatečný, dostatečná politika proto, aby se kvalifikovaní lidé udrželi v dané zemi. Odliv mozku se musí stát předmětem eh, jasnější diskuze. Nejde pouze o to, abychom zveřejnili statistiky o tom, kde se nyní nacházíme. Takže ty statistiky, které jsme tady citovali dnes ráno, můžeme citovat proto, že jsme měli různý, výz, různé mm, informace o třeba sčítání obyvatelstva a tak dále, kdo pracuje v jakém sektoru, v jaké oblasti, kde to je nejvíc koncentrované. Takže to umožňuje některé věci vyjasnit, vyjasnit tu diskuzi s tím, že máme nějaké číselné podklady na toto téma. Dalším aspektem, který byl vzpomenut dnes dopoledne, je otázka demografie. Existují diskuze expertů a dalších na toto téma a i v tomto případě nemůžeme jenom snít celou noc. E, jistě mohou tu být nějaké dopady kdy může eh, do určité míry migrace přispět ke zmírnění demografických trendů, ale nemůžeme úplně změnit celkový kontext těch stárnoucích zemí, které se nechtějí otevřít migraci. A to se týká i OECD. Kromě toho existují určité limity možnosti otevření se migraci, které způsobují, že dokonce i v případě, že ponecháme ty toky posledního desetiletí, které jsou dosti vysoké, přesto vůbec nevyřešíme problematiku zaměstnanosti a problém rozvoje v některých zemích, které eh, země, které by se chtěly stát ještě více migračními zeměmi. Proto je potřeba správně identifikovat výzvy a problémy a ne se jenom spolehat na migraci. Ovšem teď eh, s tím snižováním, kor teď s tím snižováním těch remitancí, to nemůže prostě naplnit rozvojové cíle. Takže nemůžeme se spoléhat jenom na přesun nějakých fondů, které budou jakousi náhrážkou pomoci. Ne, pomoc musí nadále růst, nemůžeme to prostě nahrazovat nějakými jinými transfery finančních toků. Zvláště v, teď v období krize by to bylo velmi nepravděpodobné. Nemáme mnoho času, protože čas je, eh, k projevu je omezený a musíte mít všelké čas na to se vyjádřit a položit otázky. Takže já bych věnoval čas, který mi zbývá, eh, migraci za prací. Tato migrace v rámci OECD může být buď do určité míry podnícena zaměstnavateli, a měli jsme dnes velmi otevřenou, uh, otevřený příspěvek ze strany velké nadnárodní společnosti, která podporuje úplné otevření trhu práce. Ovšem ti, kdo nejvíc trpí mezi zaměstnavateli, to nejsou ty nadnárodní společnosti, ty vždycky dostanou to, co chtějí, ale jsou to malé a střední podniky je, proto existuje mnoho černé práce právě na poli malých a středních podniků, protože tito zaměstnavatele preferují černou práci. Ne protože preferují černou práci jako takovou, ale protože jsou velmi složité byrokratické postupy, které, eh, které prostřednictvím kterých by si zajistili ty zaměstnance. Čili je potřeba řešit tyto postupy. Když je nějaká nezaměstnanost a nejsou místa, tak není migrace. Takže taky nemůžeme být snílci. Další otázkou, to jsou spíš takové postupy ala Kanada nebo ala Austrálie či Spojené státy. A to znamená, že to je spíš ta země, která nad tím má kontrolu a řídí migraci. Není to vždycky špatné, protože historie migrace je prostě také historie vůbec veškeré dopravy, veškerých přesunů kdy eh, prostě eh, řešíme otázku eh, třeba pracovních sil, které jsou v nedůstojných a nepřípustných podmínkách. Ne všechno je dobré v těch, co dělají ty státy, ale je dobré to nějakým způsobem kombinovat, tu otevřenost s tím řízením. A pokud hovoříme o migraci v kontextu rozvoje, Musíme samozřejmě spolupracovat se zeměmi původu, původu ale to není vždycky snadné. E, pro, pořád přetrvává řada problémů. To znamená nelegální migrace, pak také to, že integrace probíhá méně dobře než dříve, existuje obrovská míra nezaměstnanosti mezi přistěhovalci a jejich dětmi. A když má někdo kvalifikace, a to je paradox, Všichni hledají kvalifikovanou práci. A pak máme spoustu kvalifikovaných přistěhovalců, kteří dělají nekvalifikovanou práci. A tudíž je potřeba nejdřív řešit tyto věci, než budeme mít nějakou aktivnější přistěhovaleckou politiku. O krizi jsme hovořili hodně, takže to vynechám. A místo toho bych chtěl nadnést čtyři základní body či otázky, k diskuzi nyní či v průběhu odpoledne. První z těchto otázek je, jak řekl pan Dubači, jestli tedy můžeme snít eh, o výsledcích té dočasné migrace. Můžeme, ale je to pouze snění, protože když jsou nějaké zam, za, nějaká zaměstnání, kterou nechtí lidé, nechtějí něk, lidé dělat, tak to prostě nebude chtít dělat nikdo, zvláště v průběhu, v průběhu krize. Eh, třeba ta otázka toho sektoru hygieny. To nemůžeme řešit ani touto dočasnou migrací. Ta druhá otázka je, jak zajistit, abychom mohli přesměrovat nelegální eh, migraci a transformovat ji v eh, migraci legální. Můžeme se podívat na příklady některých zemí, třeba Španělska. Hovořila tu paní Blanko. Španělsko je země, do které při, při v uplynulých letech přišlo milion uh, přistěhovalců. Ale je to země, která také rozvinula velmi originální přístup k migraci. Je to nový model v OECD a tento model byl potom naprosto skritizován médií vzhledem k tomu, že stovky lidí přišly o život při uh, té přepravě kdy se snažili získat trošku lepší život. Přitom eh, samozřejmě, že Španělsko přijalo kroky k tomu, aby regularizovalo 700 tisíc přistěhovalců, ale všechno to bylo zničeno. Eh, vzhledem k tomu, že je těžké spolupracovat se zeměmi původu, když tyto země spolupracovat nechtějí. Takže je to otázka určité soudržnosti politik. Co můžeme dělat v tomto kontextu, v kontextu ekonomické krize. Zejména nepodlehnout některým tlakům, protože přestěhovalci jsou nejvíce postiženi, často budou nezaměstnaní a pokud se budeme spolehat na remitence, tak pak je potřeba zachovat integraci, aby děti přestěhovalců měly práci. Protože to nejsou jenom rodiče, jsou to i jejich děti, celá diaspora. Celou diasporu je potřeba mobilizovat a musíme být Eh, skutečně pevní a neústupní a nepodlehnout nějakým tlakům. Již jste slyšeli poselství, eh, které tady určitý příspěvek, který právě se vyjadřoval k této věci. A poslední věc, jak tedy zlepšit naše politické cíle? Měli bychom omezit překážky mobility práce, můžeme tak učinit buď demagogicky a říct všechno otevřít, anebo to můžeme udělat více eh, delikátně, odstíněně, spolupracovat a říct, se, říct si, že by měla převažovat legální migrace. Pak omezit náklady na přesun těch fondů. Platit 20% poplatky za převod peněz domů, to je neuvěřitelné. Za to e, zodpovídají různé země, nejenom e, včetně zemí původu kde, kde z toho těží ten administrativní systém. Takže není možné, aby se lidé museli spoléhat na přesuny prostředky, které nemají lidé důvěru. Teď jsou určité pozitivní kroky prostřednictvím elektronických nových, nových mm, technologií. Další věc, vzdělávání a školení přistěhovalců. Další velmi důležitá věc. Jde o to, kdo vlastně zaplatil, jak byli vzdělaní, jak byli školení, jak můžeme pomáhat a spolupracovat, aby když v Rumunsku vyškolíme 100 sester a vzně, vezmeme z nich 20, tak aby z nich 80 zůstalo v Rumunsku a mohlo přispět k místním trhu. Musíme také decentralizovat některé regiony ve Francii, v Itálii, mají nedostatek zdravotnických pracovníků. A je čas, abychom vyvinuli takovéto formy spolupráce a také čas, abych už konečně přestal hovořit. Euh, děkuji, že jste pochopil. Já tady musím udržovat trochu disciplínu. Já děkuji všem obě, oběma přispěvatelům a nyní se dostáváme tedy k jádru věci. První panel, který se bude zaměřovat na migraci a rozvoj a já bych chtěl požádat všechny členy panelu, pan Dayton Johnson, prosím, vezměte si ten svůj systém identifikace, tak, aby každý si vzal ten svůj identifikační kartonek. Pan Dayton je ekonomem z, v rámci OECD, je zodpovídá na země Latinské Ameriky a Karibiku. Takže prosím, usaďte se po mém boku a můžete organizovat tento panel. Bude paní Damby, Malis Mavromatis, Siru Diara a John Battle. Battle. A okamžitě dávám slovo panu Daytonu Johnsonovi. Ale prosím, nepřekračujte půl hodiny. Hmm. Celý panel. A pak půl hodina na otázky ze strany účastníků. Přeji všem dobré odpoledne, chystáme se zahájit náš panel. Máme tady, tady čtyři účastníky panelu, které, kteří nám jistě nabídnou zajímavý pohled na věc. Já nebudu zdržovat, rovnou se do toho pustíme a navrhoval bych, že to vezmeme v tom pořadí, které je stanoveno v programu pro dnešní zasedání. Začneme tedy panem Michaelem Dendym. To je australský poslanec, zajímají ho zahraniční věci, imigrace a lidská práva, je velice aktivní na mezinárodní scéně. Jedna z jeho aktivních rolí spočívá v činnosti v řídícím výboru pro světové hnutí za demokracii ve Washingtonu. Máte slovo. Děkuji. A děkuji OECD tako, také za to, že mě pozvali i s Evropským parlamentem. Já doufám, že australský přízvuk nebude znamenat, že i angličtí mluvčí budou potřebovat tlumočení. A doufám, že to, co vám řeknu, bude poučení pro všechny. Více než 6,2 milionů osob migrovali do Austrálie. Austrálie má 25 milionů obyvatel, to znamená, že převzala za poslední půlstoletí víc přistěhovalců než kterákoliv jiná země máme jeden z největších podílů přistěhovalců jejich dětí mezi obyvatelstvem. Přistěhovalecké diaspory hrají velice velkou a pozitivní úlohu v obchodě a v tvůrčí činnosti. Masová emigrace znamenala, že Australané se celkem přeměnili k lepšímu. Austrálie z přistěhovalství především těží v ekonomice, politice, kultuře i v sportu – Přestěhovalci a jejich děti přispěli k tomu, že Austrálie je prosperující, více dynamickou a kosmopolitní společností. Ty transformační účinky přistěhovalectví vycházejí ze dvou pilířů. Za A je to automatická schopnost lidí získat automaticky občanství po dvou letech trvalého pobytu. Za B kulturní pluralismus, který je součástí většího závazku směrem k demokratickému étosu. Přímě řečeno, mně se líbí až ty evangelické prezentace, nebo líbila se mi eh, ta prezentace pána z Manpower, ale my jsme na tom spíš jako Itálie, pokud jde o přístup k pružnosti pracovní síly. My chceme, aby k nám lidé jezdili natrvalo a pozitivní podpora veřejnosti pro přistěhovalectví v Austrálii je skutečně pozoruhodná, vzhledem k tomu, že ještě před druhou světovou válkou jsme se spíš dívali dovnitř. Byli jsme nepřátelští vůči přistěhovalectví i z Evropy. Můj vlastní otec přijal do Austrálie jako uprchlík z Německa v roce 1939 a tehdy ta země byla natolik nepříznivá, nepřízně nakloněná, že dokonce australští úředníci trvali na tom, aby si změnil jméno, aby neznělo tolik německy. Od 40. do 70. let Austrálie přivítala miliony přistěhovalců, především z Británie, Itálie, Řecka, Německa, Malty, Kypru, Jugoslávie a Nizozemska. V 60. letech k tomu přibyli Turci a Libanonci, v 70. letech jsme přijali desetitisíce přistěhovalců z Větnamu a Kambodži. V loňském roce před globální světovou finanční krizí jsme přijali asi 200 tisíc přistěhovalců z celého světa. Především to byli kvalifikovaní migranti, obchodníci, lidé, kteří přijížděli za rodinou a potom uprchlíci. A není to altruismus. Austrálii z toho plynou výhody. Především v oblastech, kde máme málo pracovních sil. A neustále dolaďování politiky přistěhovalectví je součástí přirozené debaty v australském veřejném životě neustále usilujeme o soudržnost aktuálních politik. Největším zdrojem jsou pořád Irsko a Británie a potom Nový Zéland. Ale máme také hodně Indů, Číňanů, Filipínců, lidí z Indonésie. Spornou otázkou je také obchodování s lidmi. V posledních 20 letech se Austrálie snažila zabránit pokusům No, o nelegální přistěhovalství do Austrálie přes moře. Lidé potom chtějí získat statut uprchlíka. A především v nové vládě, jím jsem členem, máme pocit, že tento problém je nadhodnocený, zvlášť když vezmeme v úvahu, že v roce 2000, kdy jsme měli nejvíc uprchlíků přes moře, jich bylo 4 tisíce. To, bylo, to byla taková ostuda, protože eh, poslanec z Bundestagu, já jsem tady sice nebyl ve vládě, ale nicméně říkal nám, že Německo přijalo 320 tisíc nelegálních přistěhovalců v tom stejném roce. V roce 2007 a 2008 Austrálie přijala 13 tisíc přistěhovalců, což byl jeden z nejvyšších počtů na celém světě v poměru k počtu obyvatel, většinou z Barmy, Afganistánu, Iráku, Súdánu a z některých afrických zemí. Australská vláda si myslí, že tito eh, uprchlíci musí procházet řádným procesem a ne eh, v pořadí podle toho, kdo přijde nejdřív, ale kdo má největší potřeby. Nicméně případy lidí z Indonésie se nejlépe řeší na základě spolupráce s Indonésií, na základě pomoci při budování kapacity v této zemi, zvlášť ze strany Austrálie, a také zejména s těmi provinciemi, které jsou nejblíž k Austrálii. Zbabilecký populismus, o kterém mluvil pan Amano, může rozdělit nejenom stát nebo národ, ale navíc nevyřeší problém nelegálního přistěhovalectví. Takže potom panují rozkoly v zemi na základě tohoto populismu a selže politika. Předchozí vláda v Austrálii se pokoušela o to, čemu říkáme pacifistické řešení. Moje strana, když byla zvolena, zrušila takovéto politické řešení. Pokud jde o odlivy mozku a o to, o čem se právě mluvilo, o čem mluvil Jean-Pierre Carson, Austrálie má z 21 milionů milion obyvatel, kteří napůl natrvalo odjeli ze své země. Takže problémy rozvojového světa musíme vidět v kontextu tohoto rozšířeného jevu. A na závěr bych řekl, že australský systém přistěhovalectví dává důležitou úlohu poslancům parlamentu. parlamentu. Já jsem členem výboru pro imigraci. Máme pravidelně veřejná slyšení o tom, jak funguje náš přistěvalecký systém. Slyšíme zprávy eh, z veřejného, ze soukromého sektoru, z přistěvaleckých úřadů, od obhájců uprchlíků, od samotných uprchlíků. Jezdíme do zadržovacích středisek pro uprchlíky a snažíme se zajistit, s dalšími nevládními organizacemi, jako je například ochránce lidských práv, aby se s úprchlíky a přistěhovalci řádně zacházelo. Kromě toho jednotliví poslanci mají právo přednést jednotlivé případy před ministra, pokud se vyčerpají všechny běžné cesty. A úplně na závěr bych řekl, že navzdory světové finanční krizi a hrozbě přírodních katastrof v Austrálii se domníváme, že přistěhovalectví při přistěhovalci na úrovni nižší než těch 200 tisíc v loňském roce. Zřejmě bude pokračovat, i když možná pomaleji. Já doufám, že jsem dodržel čas. Mnohokrát děkuji. Další pan Manolis Mavromantis, který byl zvolen do Evropského parlamentu v roce 2004, je místopředsedou výboru pro kulturu a vzdělávání a mimo jiné také pracuje ve výboru pro rozvoj. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji. <clears throat> Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, eh, na celém světě je 175 milionů migrantů. To je eh, toto číslo se za posledních 40 let strojnásobilo, to znamená, že se nejedná o nový jev. Eh, dimenze migrace v rámci nebo v důsledku globalizace a také v důsledku uh, hospodářské krize vedou k tomu, že každý den dochází k lidským tragédiím, uh, beznaděj, chudoba. To všechno odporuje uh, základním právům a uh, svobodám. Týká se to uh, mnoho uh, lidí ze severní Afriky, kteří se chtějí přes moře dostat do Evropy. Jediná reakce Evropské unie spočívá v tom, že to chceme více kontrolovat, že chceme posílit hlídky eh, ve středozemním moři, což eh, tyto lidi ještě více ohrozí. Evropské hranice ale nejsou neprůchodné, to znamená, že ty věci, které máme, musíme lépe využít. Jinými slovy, musíme nejprve eh, dostat našim závazkům, pokud jde o rozvojovou pomoc. Samozřejmě, že eh, při navyšování, že navyšování rozvojové pomoci nepředstavuje jediné řešení. ODA je eh, jedním z uznávaných prostředků rozvojové pomoci v Evropské unie. Více než 20 prostředků evropských rozvojových fondů eh, plyne právě do ODA a ta tendence je stoupající, má stoupající charakter. Samozřejmě, že rozvojová pomoc představuje eh, jednu možnost eh, spolupráce. Dárce, dárci a příjemci si mohou sami zvolit pojetí rozvojové pomoci jsou přijímány strategie a dohody o e, rozvoji. E, jde o boj proti chudobě. To je základní předpoklad při uzavírání příslušných dohod. Ovšem nejde pouze o vyplácení a kontrolu e, prostředků, kontrolu jejich smysluplného využití. Kromě toho je potřeba kontrolovat i efektivitu rozvojové pomoci, jestli tedy eh, naplňujeme stanovené cíle, jestli by těch cílů nebylo možno dosáhnout i jinak než penězi. Nicméně si myslím, že všichni se můžeme shodnout na tom, že finanční rozvojová pomoc nesmí být použita jako prostředek, pokud nepřispívá k transparentnosti a pokud také není e, správně e, spravována, pokud efektivně nepomáhá příjemci e, té zemi, která pomoc přijímá, tak aby se mohla rozvíjet. To znamená, že Evropská unie musí začít tam, odkud migranti pocházejí v těch, v těch zemích původu. Existují typické migrační oblasti. Většinou jsou tu nejchudší země světa. A většinou je to tak, že jsou to eh, nejchudší vrstvy obyvatelstva v těchto nejchudších zemích. To jsou právě ti, kdo musí odejít. Musíme se dostat k tomu, aby lidé zůstávali ve svých zemích. To znamená, že musíme zlepšit infrastrukturu v zemích původu, zdravotnictví, školství, silnice, zemědělství. Eh, nestačí, když budeme financovat eh, medicínské, farmaceutické produkty. Je důležité, aby ty prostředky, které vynakládáme, přispívaly k potírání chudoby, aby ti lidé, kteří žijí v zemích původu, byli nezávislejší, aby se tam rozvíjela společnost, protože díky tomu se nám podaří snížit i ten tlak na vystěhovávání na tu emigraci, je důležité, abychom eh, našli a správně definovali centra migrace. Stěžejní je, eh, že tam, kde existují prostředky moderní dálkové komunikace, eh, se také rozvíjí migrace. To je důležité. My potřebujeme dokonce ještě efektivnější iniciativy na evropské úrovni, tak aby ty peníze, které vynakládáme, pomáhaly skutečně těm, kteří to nejvíce po, po, potřebují, to znamená těm eh, nejvíce znevýhodněným skupinám obyvatelstva, ženám a dětem. Ku příkladu, samozřejmě, že bychom mohli vyvinout i informační programy pro uh, migranty. To by také byla jedna z možností. Nyní mi dovolte říci něco k integraci. Evropa by měla prověřit, jestli není možno využít eh, potenciál lidí, kteří k nám přicházejí. řešení by mohlo spočívat v tom, že bychom se postarali o to, aby migranti, ti, kteří k nám přicházejí v rámci soudržnosti a v rámci vzájemné pomoci, se stali hlavním aktérům, akté, hlavními aktéry uh, rozvojové pomoci. To znamená, že bychom se měli postarat o to, aby uh, převody peněz do zemí původu byly levné, transparentní. Uh, mohl by vzniknout takový nový finanční produkt, rozvojový spořící plán nebo něco podobného. Eh, musíme naplňovat naše rozvojové politiky. To znamená, že se musíme postarat o to, aby eh, se lidé dostávali zpátky do svých zemí, aby se vraceli. A tady myslím především na vědce, lékaře a další dobře vzdělané lidi. Ti by se měli vrátit do svých zemí původu. Kromě toho bychom se měli postarat o to, aby lidé se do zemí původu dostali bezpečně. Dále je důležité, aby se jim dostalo všech sociálních práv, která, která tu nabyly. Je důležité, tedy zabránit tomu mm, pověstnému odlivu mozku, to znamená odlivu vědomostí ze zemí původu. My víme, že migrace je e, v mnoha zemích synonymem pro odchod těch lidí, kteří, kterým se dostalo nejlepšího vzdělání a které e, se nejvíce angažují v podnikání v dané zemi, což samozřejmě má dramatické dopady na e, dané země právě v oblasti školství, zdravotnictví, vědy a výzkumu. A proto je nezbytné, abychom se tomu eh, věnovali. Srdečně vám děkuji za pozornost. Thank you very much for... Mnohokrát děkuji za tento komplexní pohled na věc i za to, že jste dodržel čas. A jako další vystoupí pan Basiru Diara, poradce malského prezidenta, jeho excelence pana Amadu Tomanyho Tureho, který má mimo jiné na starosti otázku přistěhovalectví a rozvoje ve své zemi. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo, za to, že jste mi dal příležitost se vyjádřit před tímto ctěným schromážděním k otázkám týkající se migrace, zejména pokud jde o téma soudržnost politik sloužících rozvoje a migraci. Téma, o jehož zpracování jsem byl požádán, se týká Eh, spolupráci, společnému rozvoji a partnerství při řešení výzev a dosahování úspěchů. Z příklady týkající se role diaspor. Byl jsem také požádán, abych řekl pár slov k Centru informací o, o výměně informací o, o migraci. Bylo je to iniciativa, která byla přijata v Bamako 6.10.2008. 2008 a když hovoříme tedy o zkušenostech se spoluprací mezi Mali a Francií, musíme se vrátit až k 20. Kví, 9. květnu 98, kdy začal eh, dialog a vlastně společné řešení všech otázek týkajících se eh, migrace mezi těmito dvěma státy. A 14. března 2001 fransko malejský výbor o migraci, jemuž předsedal z francouzské eh, strany francouzský kolega a na, s, za, za Mali jsem to byl já, čtyři technické výbory vznikly v rámci tohoto širšího francouzsko-malijského výboru a ty měly nadnášet a řešit veškeré otázky související s migrací. První technický výbor se zabýval právě tím společným rozvojem. Další se se zabýval tou cirkulací zemí mezi oběma zeměmi a to jsou takové věci jako sjednocování rodin a podobně. A další se zabýval integrací Malejců ve Francii, to znamená otázka ubytování, dětí druhé a třetí generace, práce, problém života, rodin, rodinného života. A čtvrtý technický výbor byl pověřen eh, výhradně otázkami mládeže. A tato struktura měla zajistit soudržnost politik, které slouží rozvoji a migrace a jejich koordinaci mezi oběma zeměmi. A já bych se tady vyjádřil spíše k tomu aspektu spolupráce, což je také něco, co se řešilo 27. června 2007 na a přičemž nadále je to něco, co se interpretuje různými způsoby, je to různě nazíráno. V první řadě je potřeba celou tuto koncepci eh, tohoto co-development společného rozvoje nějakým způsobem definovat. Je to nástroj který umožňuje partnerství v zájmu vývoji, vývoje jak země původu, tak i hostitelské země. Má se tím dát, přidat určitá přidaná hodnota eh, migrací a dále je to nástroj, který má do určité míry řídit migrační toky a zajišťovat případné navracení migrantů eh, do, zpátky do své země původu, zajišťovat eh, bezpečnostní otázky a eh, zajišťovat, aby se všechno dělo s respektováním určitých základních pravidel lidskosti. A ať už je to případ třeba Maroka a Francie nebo Mali, tak je potřeba přihlížet k tomu, že kontext jednotlivých zemí se liší. Tento rozdíl interpretací má pak dopady na dosažené výsledky těchto politik. Je potřeba potrhnout, že Francie a Mali byly svým způsobem průkopníky toho, této koncepce. Nemůžeme však vnímat tento, tento rozvoj odděleně od všeho, co se dělo od 60. let, kdy bylo potřeba podporovat e, ty, země, ty rodiny, které zůstaly v zemi původu prostřednictvím e, převádění fondů, ale také určitých komunitárních kroků v zájmu e, soc, řešení sociálních otázek ve vesnicích původu a to na poli zdraví, vzdělávání, školení a přístupu k pitné vodě, ale také společné infrastruktury. Ve Francii existuje asi 400 spolků malíců, kteří zakotvili do svého statutu cíle rozvoje svého regionu původu. A na základě toho se tento eh, eh, rozvoj vyvíjí směrem vlastně k valorizaci um, a ke zlepšování podmínek ve své zemi. A je jedna velice důležitá podmínka, je to důležitá podmínka a je to doplnění tradiční politiky pomoci. Protože přistěhovalci, migranti jsou tak opravdovými aktéry rozvoje. A to nejenom ve Francii, kde přispívají k hospodářskému rozvoji Francie, ale také rozvoje Mali, jejich země původu. Tento proces byl doprovázen mezi ministerskou misí, eh, která eh, byla umístěna v Mali a z naší strany to bylo koncipováno jako určitý eh, veřejný zájem, veřejná iniciativa a v roce 2000 v prosinci jsme podepsali první úmluvu o e, společném rozvoji. Stýkalo se to financování fondu Solidarity. To bylo podepsáno 11. února 2002. E, týkalo se to asi 600 milionů dolarů e, eur na další období a tato umluva zahrnovala několik eh, složek aktivity. Mobilizace kompetencí eh, té komunity v Malicu ve Francii, eh, dále aspekt těch regionů přímo v Mali, aspekt podniků, aspekt mládeže, který měl napomáhat jejich sociokulturnímu rozvoji a poslední se týkal řízení projektu. Tato umluva byla v druhé fázi podepsána v roce 2006, 15. března na tři roky a bylo na to věnováno přes 2 miliony eur. A tato fáze nyní, nyní vyprší a nyní probíhají diskuze o e, vlastně dalším navazujícím projektu. Cílem nebylo úplně stoprocentně bilancovat výsledky společného rozvoje. I když to bude potřeba někdy učinit, zjistit, kde jsou úzká místa, jaké jsou překážky. Ale každopádně je potřeba navázat na těchto osm let spolu, spolupráce, přestože nevždy to bylo možno eh, vyvíjet na základě této dvojí koncepce, kde máme řešit rozvoj jak e, v té země původu, tak i té cílové země. Pokud jde o čísla a projekty, které byly realizovány v první a druhé části, tak v rámci e, spolurozvoje jsme měli 413 projektů, které byly re- realizovány v té době, dalších asi 200 v tom druhém období. A pak eh, několik projektů té eh, ekonomické reintegrace, 43 misí vědecký, vědeckých a technických v rámci diaspory a 24 eh, misí zabývající se expert, výměnou expertízy mezi Francií a Mali. Financování bylo zajištěno pro, ze 60 23% z fondu Solidarity, z 29% samotnými přistěhovalci a zbytek financovali další partneři. Jinak další ustanovení zůstala spíš teoretická, a to například dálkové investice, eh, spoření, spořící knížka eh, na základě zákona z roku 2006, ale ty aplikační texty zatím nejsou ještě publikovány. Na základě této zkušenosti bychom měli možná trošku změnit rozsah působnosti této iniciativy a přizpůsobit to výzvám a očekáváním, eh, a, a, které, a očekáváním, která jsou zejména ze zemí původu. Evropská unie by mohla hrát roli katalyzátoru a jít ještě dál pracovat na určitém vyjasnění některých dvojznačností v koncepci a vnímání spolurozvoje, zajistit vyjasnění některých cílů, obsahu a obrysu veřejné politiky spolurozvoje a zaměřit spolurozvoj píše na produktivní sektor, který vytváří pracovní místa a přidanou hodnotu. Evropský Evropská unie může hrát svou roli v tomto procesu. A pokud jde o informační centrum pro řízení migrace, což je centrum, které bylo zřízeno komisařem Louis Michelem, předsedem pan Ture, bylo to zřízeno v Bamako v roce 2008 a inspiruje se s vlastně s tím prohlášením z rabatské konference z roku 2006 a Tripoli z listopadu 2006. Mali je první zemí, která takovéto centrum hostí. Je to pilotní centrum, které by se pak mohlo stát základem sítě takovýchto, cent, takovýchto center v západní Africe. Má rozpočet 2 miliony eur a jeho zakládající úmluva byla podepsána v Bamaku v roce 2007. A jsou tu čtyři základní aspekty mandátu. Zlepšování znalost, poznání o fenomenu migrace, dále informace a, které, a po potenciální eh, pomoc eh, migrantům i případně vracejícím se migrantům, otázka eh, jejich eh, správního statusu a eh, předcházení nelegální migraci. Valorizace lidského kapitálu a finančního eh, a technického zázemí. Pro uplatňování těchto různých misí tak by mělo centrum fungovat ve spolupráci s dalšími institucemi technického charakteru, a to jsou například správní služby v Mali, e, například úřad práce a různými nevládními organizacemi. A předpokládá se i hodnocení těch aktivit. Zatím tři měsíce po zahájení činnosti je ještě příliš brzy na to, abychom mohli vyvodit nějaké konkrétní závěry. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A posledním z řečníků v tomto panelu bude pan John Battle, poslanec za Leeds ve Spojeném království. Zabývá se otázkami rozvoje a je také předsedou britské větve organizace poslanců za globální akci. Děkuji. Já jsem sice členem výboru, průřezového výboru, který sleduje politiku našich kabinetních ministrů, která se zabývá rozvojem a také ministerstva rozvoje, rád bych reagoval na to, co jsme zatím slyšeli. Chtěl bych zdůraznit, že já bych nebyl v parlamentu, kdybych nebyl zvolen u nás doma. A chci dodat do této debaty takový ten politický realismus v tomto smyslu. Ten můj volební obvod, to je kousíček Lícu, to je klasické město. To znamená, že jsou tam lidé poměrně kvalifikovaní nebo nekvalifikovaní. A znamená to, že když eh, je ekonomika v útlumu, tak jako první přijdou o práci. U nás se přistěhovalectví zvýšilo ze 7 na 12 eh, v období 2000 až 2008. A kolem mého domu se hovoří 26 různými jazyky musím říct, že moje město vybudovali v 19. století Irové, včetně v podstatě mých příbuzných. A to město by tam nebylo, nebýt té průmyslové revoluce, textilu, nebýt práce, kterou to přineslo. A takoví lidé jako přestěhovalci z Karibiku pomohli udržovat celý náš systém v chodu. A ano, dnes jsou to třeba i lékaři a musím zdůraznit, že v našem volebním obvodu, kdyby odjeli zpátky všichni pečovatelé, tak bychom měli skutečný problém s tím, jak se postarat v domovech o naše staré občany. Kdyby zítra odjeli domů, byla by to opravdová výzva. Takže nad tím se zamyslete. A proč mluvím o své čtvrti? Protože já myslím, že ta politika není soudržná ani na národní, ani na, na místní, ani na mezinárodní úrovni. A je ironické, že občané u nás chtějí soudržnost politik, protože už je skutečně nebaví, že všude vidíte rozpory a já musím svoje voliče přesvědčit o tom, že tyto věci jsou důležité a naprosto souhlasím s tím, co tu zaznělo, že my v Británii potřebujeme dál věnovat peníze na náš uh, rozpočet na pomoc. Já myslím, že v posledních deseti letech jsme na tom velmi dobře, myslím, že jsme největším přispěvatelem. Nicméně já musím přijet domů a říct občanům, proč z těch nízkých mest, které mají, ze kterých platí daně, jdou prostředky na tu pomoc. A já Chci k tomu něco říct. Jedna z věcí, kterou jsme v našem výboru dělali dobře, byla to, že jsme sepsali zprávu Migrace a rozvoj, dobrý název, aktuální název, jak dosáhnout toho, že přistěhovalectví bude snižovat chudobu. To bylo v roce 2003. V posledních týdnech vzhledem k finanční krizi jsme předvolávali ministry a vůdce ostatních stran v případě, že by došlo ke změně vlády aby dál zvyšovali rozpočet na rozpočet, aby ho nesnižovali ani v současné finanční krizi. A jsem hrdý na to, že můžu říct, že to bylo dohodnuto a to je důležité. A je důležité, že to patří i k tomu, co se děje u nás doma. A tím se dostávám k tomu, že celá otázka by se měla chápat, a někdo už to říkal tady, pozitivně, protože to prospívá všem. A k tomu chci něco dodat, k tomu společnému rozvoje partnerství. Jde o vzájemné výhody. Můžu vám vyčíslit, kolik získá Británie. 6 miliard eur ročně. Víc, než my vydáme. A kdyby to tady nebylo, tak by se naše ekonomika potopila. Takže musíme být pozitivní. Ale potřebují podporu našich voličů. A já myslím, že tady by hlavně šlo o to, abychom řekli, až budeme přehodnocovat tyto věci za globální krize, můžeme trvat na tom, že migrace není nový jev, ani to není selhání rozvoje, ani to není náhrada rozvoje. Ale také musíme mít na paměti, že to není jenom přistěhovalectví, tedy nejenom imigrace, ale imigrace. A jde o migraci v rámci našich zemí. Někdo už říkal, že nesmíme podhodnotit to, co se děje ve městech. Jde o takzvané městské uprchlíky. 15 50 milionů rozpočtu se právě v Británii věnuje na uprchlíky ve městech. Takže já podporu a přistěhovalectví v tomto respektu spojuji. Takže tady určitý rozvojový aspekt u přistěhovalectví. Ale jak to do toho zapracovat? Závěry v naší zprávě byly takové, že dobře řízená migrace, to je práce, práce která se využívá, by mohla být opravdu důležitá ekonomicky, politicky, protože je tady ta vazba, vytváří to vazbu mezi jednotlivými zeměmi. A v minulosti jsme dělali to, že jsme viděli migraci jako něco, co můžeme zapnout a vypnout. Když potřebujeme pracovníky, řekneme jim, ať přijdou za dobrých časů, ale když je zle, tak je pošleme pryč. A to je právě ten problém těch smíšených poselství, která lidé vidí. To je problém té soudržnosti politik. Jedna z věcí, které lidé u nás říkají, že chtějí rozlišovat migraci a žadatele o azyl. Mladí lidé, děti, devítileté děti u nás ve škole říkali, někdo říkal, eh, holčička říká, že měla kamarádku, která byla dcerou žadatele o azyl. Ona říká, pane Betle, vy jste poslanec, nemůžete říct tisku, že azyl souvisí s tím, že lidi někde někdo nutí a špatná vláda mučí a vláda je přinutí, aby odešli. Tady nejde o spravedlivý globální obchod. A to říká devítileté dítě. Migrace a obchod. Já myslím, že média vyvolávají dizonanci a ne tu soudržnost. Když vidíme, jak se ty věci někdy reprezentují. Někdo mluvil o převodech peněz velmi rychle. Ano, jistě, ty klesají, ale já myslím, že převody peněz by se měly zapracovat do celkových rozvojových politik, aby se dobře investovaly v těch partnerských zemích, v zemích původu. Protože jinak tady nebude nezbytně vazba mezi převody peněz a rozvojem. To jsme zjistili v naší zprávě, když jsme se dívali na to, kam ty peníze jdou. Jde tady o koordinaci ve vzájemným prospěch, abychom zajistili, že Všichni budou pracovat na budování kapacit, škol, školicích středisek, to by tam všechno mělo patřit, ale jak to všechno řídit? To je taková otázka. A druhá věc, a u nás doma o tom lidé hodně mluví, potřebujeme jednoznačnou politiku pro soudržnost, politiku pro zákonnou migraci, ale musíme řešit také nezákonnou migraci, včetně obchodování s lidmi. A současně musíme posílit práva migrantů přes legislativu a vynucování legislativy a také přes přístup ke zdravotní péči, sociálním právům a podobně. U nás například bojujeme s takovými gangy, které přivádí zemědělské pracovníky, lidé často umírají. Potřebujeme zákon, který by dal správnou ochranu. A ještě krátce bych zmínil otázku toho, proč zdůrazňujeme dočasnou migraci a obousměrný tok a to, že povzbuzujeme migranty, aby se vrátili domů. Není to proto, abychom lidi posílali domů do země původu a nechávali je tam. Ale jde proto, aby to zapadalo do naší rozvojové politiky v zemi původu, aby bylo skutečné partnerství, abychom skutečně pracovali, aby došlo k rozvoji. A mám takovou dobrou zprávu pro Evelyn Heskovou. Číslo za Manchester ta čísla byla za rok 2000, my jsme se do toho pustili Máme program s, pro, s vládou Malavy, abychom posílili kapacitu zdravotního sektoru v Malavy. Máme určitý program, který zdvojnásobuje počty sester a strojnásobil počty lékařů ve veřejných službách Malavy a rozšiřuje se také kapacita odborné přípravy. Náš program pomoci doplňuje mzdy, platí za to mý voliči aby navýšili mzdy pracovníků v Malavě, aby v Malavě mohli vychovat pracovníky a udržet si je tam. A proto mnohonásobně stouply počty zdravotních sester a lékařů v Malavě. Já myslím, že to partnerství by mohlo vypadat jinak, kdybychom se do toho opravdu pustili ne jako do jednosměrné záležitosti. Mně připadá, že je to všechno hrozně vyškatulkované vlád, ve vládách. Máme mezinárodní rozvoj, ale ten mezinárodní rozvoj se to dělá všechno sám a nedojde vůbec na ministerstvo vnitra. Takže ty signály se vysílají různými směry a to musíme udělat nejenom u nás doma, ale i v zemích původu. Všichni skutečně musíme přehodnotit to, jak ty politiky do sebe zapadají. A já jsem říkal, v parlamentu jsem měl pocit, že je tady nebezpečí nejenom toho, že nespojíme migraci s rozvojem, ale úplně nám vymizí rozvoj. To je to nebezpečí v současné krizi. Ale já jsem se snažil navrhnout našemu ministerskému předsedovi, že teď je čas, abychom chudobu a nezaměstnanost a podzaměstnanost postavili do centra naší ekonomické agendy, místně, národně i mezinárodně. A když na to přistoupíme a nebudeme se jenom snažit o to, abychom zachránili banky, budeme muset celkově dohloubky přehodnotit ekonomiku. A pak bychom možná mohli najít nějaký směr pro společný rozvoj, který umožní severu a jihu, aby navázal nový vztah pro 21. století, aby to byl jiný druh ekonomiky, udržitelné pro 21. století. A aby to nezáviselo na tom, že někdo kvůli chudobě přejde do druhé části světa, aby uživil rodinu. Teď máme podle mě šanci v této velké finanční krizi abychom nenechali chudé osudu, ale abychom řekli, co by se stalo, kdybychom je postavili do centra naší ekonomické a sociální agendy. Děkuji. Eh, merci beaucoup. Mnohokrát. Děkuji všem přispěvatelům a nyní Ne, to je, je to první panel, že? Nyní dám slovo několika kolegům, kteří o to požádali. Už tady máme docela dost, přes 10 příspěvků. Prosím, respektujte ta pravidla stručnosti, časové limity. A první, kdo nedostal slovo dopoledne, Maximus Čarakopoulos. Máte dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval za to, že jste zorganizovali dnešní konferenci, že jste se chopili iniciativy, protože naše dnešní téma se často uh, týká osob, uh, které žijí na jihu na jihu a které mají e, potíže najít lepší životní podmínky. Existuje ekonomická migrace. E, takovýto lidé u nás najdou ráj na zemi ve srovnání se zeměmi původu. Nicméně vnější hranice Evropské unie jsou stále více e, zavírány, tak aby tato migrace byla potlačována. To ovšem neznamená, že máme nějaké lepší možnosti, jak chránit hranice. Vzhledem eh, ke geografické poloze eh, Řecka jsme eh, často jedna, jednou z prvních zemí, do, kterých, nebo do které migranti přicházejí jsme pod náporem migrace a my musíme čelit těm vlastním problémům, musíme se postarat o tyto migranty. Země původu musí dosáhnout trvalého růstu. Celosvětová hospodářská krize působí již eh, i v zemích Evropské unie a to znamená, že čelíme novým výzvám a že potřebujeme novou evropskou politiku, která zabrání eh, možné ksenofobní vlně. K takovéto xenofobní vlně by naopak mohlo dojít, pokud nepodnikneme příslušná opatření. V minulých týdnech došlo k tomu, že kvůli hospodářské krizi celá řada Evropanů buď už ztratila pracovní místo, anebo má strach, eh, že pracovní místo ztratí. To znamená, že eh, je tu strach z nezaměstnanosti a tento strach bude ještě eh, růst a právě migranti jsou často eh, předmětem nějakých eh, negativních reakcí v důsledku toho. Proto potřebujeme efektivní kontroly hranic a efektivní eh, vývoj v zemích původu, tak abychom dostali migraci pod kontrolu. Děkuji. A nyní předávám slovo panu Armanovi France. Frankovi. Omlouvám se, říká pan předseda. Hermano Franca je někdo jiný, to je člen Evropského parlamentu. Není tu pan Franco. Takže paní Oniver, Oniver z Itálie. Boniver, paní Boniver z Itálie. Máme ji tu? Um, Děkuji, pane předsedo. Diskuze, které se tu dnes účastníme, je diskuze, kterou je možno eh, rozdělit na dvě roviny. První rovina, to je expert, to je věc, která tady byla eh, správně analyzována experty. Eh, my jsme tady slyšeli pana Garsona, který hovořil o který hovořil o pokrytectví v rámci eh, migrace. Je to mm, důležitý fenomén, který určitě eh, mění naši společnost, naši eh, naši demokracii, naše uspořádání a migraci jako fenomén ne, nedostaneme pod kontrolu. My u nás v Itálii s tím máme obrovské problémy, protože máme 4,5 milionu eh, migrantů eh, z mimoevropských zemí. Často už jsou u nás ve druhé nebo ve třetí generaci. U nás v Itálii máme ještě jeden specifický problém. Máme tu totiž legální migranty, ale také nelegální migranty. Počet těchto eh, nelegálních migrantů vzrostl v meziročním srovnání o 60 Problémy, které souvisí s migrací, mohou eh, vždycky vést ke xenofobii, k rozvoji xenofobie mezi obyvateli. A i těm musíme čelit. Dovolte mi ztratit ještě několik slov o finanční krizi. Myslím si, že bychom měli zabránit tomu, abychom strkali hlavu do písku, protože je jednoznačné, že migranti jsou nejohroženější, nejslabší skupinou v našem, v našem národním hospodářství a jsou to eh, první lidé, kteří budou propuštěni z práce a skončí na ulici. To znamená, že eh, my potřebujeme návrh, který by, se, eh, který by byl eh, nesen zdravým lidským rozumem. Mohl by být založen fond, do kterého by plunulo, plynulo 0,7 všech eh, stimulačních balíčků které jsou schvalovány. Já si myslím, že to je dobrý návrh. Byl by to, byla by to pomoc pro rozvojové země, ale byla by to hlavně pomoc na nejschučí vrstvy obyvatelstva. Děkuji a nyní má slovo paní eh, Kapulo Mafora z Lesoto. Ah, a pan, promiňte, omlouvám se. Pane předsedo, Když jsem slyšel, že se bude konat tento seminář na vysoké úrovni, tak jsem se ptal, kdo ho organizuje a proč. Protože ty otázky, které se tady řeší, se samozřejmě řeší už dlouho, takže proč teď? A já doufám, že panel nám na to odpoví. A mluvím o tom proto, protože nás daňoví poplatníci vždycky obvinují z toho, že jenom prostě hodně mluvíme a jezdíme na konference. A já doufám, že toto není jeden z těch seminářů, kde se prostě jenom mluví. A že až tady skončíme, tak ty dokumenty nezůstanou někde na polici. Potřeboval bych vědět, jak to bude pokračovat dál. Co očekáváme od tohoto semináře? Pane předsedo, já vím, že mám jenom dvě minuty. Věc, která se vždycky říká o přistěhovalectví, jsou ty převody peněz, převody plateb. Když se nad tím pořádně zamyslíte, tak to je jediná výhoda, o které se mluví, jako o něčem, co se potom posílá do země původu. A když uděláte analýzu těchto převodů, kam jdou? Jdou do rodin, to je všechno, ne na rozvoj. Ale odborná příprava toho člověka, to jsou věci, o které potom přijdete, protože vláda pak musí vychovat někoho jiného. Takže se to dvojnásobí. Takže o tolik ta vláda přijde. A teď si představte v dnešním světě, ve světě HIV, chudoby v Africe, když o toto přijdete, jak se to projeví v sociální rovině. A na to my nemyslíme, my myslíme jenom na ty převody peněz. A odliv mozku, kam to směřuje? Směřuje to do zemí v Evropě, které jsou na tom dobře. V Africe jim říkáme expatrioti, ale jak se jim říká v Evropě? Pracovníci, přistěhovalci. A přitom je tolik potřebují. Kdyby je tam neměli, tak by tam nikdo nic neudělal. A proto si myslím, že nad tím bychom se měli zamyslet. Už to probíhá hodně dlouho. A s tím se nic nedělá. Je tady celá řada dalších věcí, pane předsedo, jako hospodářské ztráty, sociální statut rodin. Děkuji. Ano, děkuji vám. Samlouvám za to, že jsem vás musel přerušit. A nyní dávám slovo panu Karlotovi Markovi z Portugalska. Dobrý den. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu a Evropské komisi za to, že zorganizovali naši dnešní konferenci. Myslím si, že je právě na čase, abychom se o migraci bavili. Hovoří se o tom, že e, krizi překonáme pouze tehdy, pokud e, mezi lidmi bude panovat bratrská spolupráce, ať už jde o krizi ekonomickou, ekologickou, potravinovou a tak dále. Všechny tyto krize budou mít vliv na e, migraci. My potřebujeme také posílit soudržnost jednotlivých politik a také spolupráci mezi jednotlivými zeměmi a kont- kontinenty. Některé země se rozhodly pro protekcionismus, ale myslím si, že se, sam- že se že sami sebe klamou, protože potřebují i pomoc zvenku. Eh, Portugalsko je také zemí, do které směřují migranti. Někteří z těchto migrantů například přinesli eh, Portugalsko olympijské zlato. To jsou především migranti z Afriky. A nyní se dostávám k nejdůležitějšímu bodu. Eh, investice Evropské unie ve třetích zemích jsou důležité, protože některé projekty, které eh, nabízíme a provádíme, mají jasné sociální dopady. Některé jiné projekty jsou dobré pro rozvoj a já tady hovořím především o evropském projektu, v rovníkové Gvineji, eh, kde se snažíme eh, chránit eh, tropické lesy a kde se snažíme také místní obyvatele informovat o důležitosti tropických lesů, pralesů. Je zajímavé, že v takovéto zemi, kde je k dispozici tolik solární energie, jako tady. v této Africe, eh, v této africké zemi, že tady solární energie není využívána. Eh, jeden eh, poslanec hovořil již o situaci v portugalském parlamentu. Musíme si uvědomit, že když třeba pijeme čaj, takže to je často čaj, který se vypěstuje na Sri Lance a potom v rámci eh, fair trade, eh, fairového obchodu se dostane až k nám, ale není tomu tak vždycky. Děkuji. Není tady. Pan Somo ne? Teď tady není, dobře, takže přejdeme k dalšímu řečníkovi. A na seznamu mám pana Pimentu z Portugalska. A paní, promiňte, omlouvám se. Felicito o Parlamento Europeu e a OCDE. Pane předsedo, Ráda bych poblahopřála Evropskému parlamentu a OECD k tomu, že zorganizovali tuto konferenci, protože tato konference se skutečně eh, koná ve velmi důležitém okamžiku, v době, kdy nás postihla eh, ekonomická krize. Výzvy, před kterými stojíme, jsou obrovské. V nejbližší budoucnosti budeme muset najít nové způsoby jak řešit naše problémy. Víme, že migrace je celosvětový fenomén, společná výzva a proto nám eh, zbývá jen jedna jediná věc. Musíme nadále pomáhat rozvojovým zemím a eh, přijímat opatření v rámci rozvojové pomoci. OECD nedávno zveřejnila hodnocení migrační politiky v Portugalsku bylo konstatováno, že Portugalsko má dobrou migrační politiku. My jsme byli po dlouhá e, staletí zemí, ze které odcházeli migranti a nyní jsme po nějakou dobu již zemí, e, do které přicházejí migranti. To znamená, že musíme naplňovat vhodnou politiku. OECD e, považuje naši politiku za dobrou. Samozřejmě, že nám byla při, udělena některá doporučení. Především se OECD domnívá, že portugalská vláda by měla více zapojit sociální partnery, pokud jde o e, migrační politiku tak aby se zlepšila integrace migrantů. Kromě toho OECD doporučila, aby Portugalsko e, zlepšilo e, možnosti pro ubytovávání migrantů, aby zlepšilo svoji politiku v této oblasti. A kromě toho bychom měli podporovat podnikatelského ducha. Samozřejmě, že všichni dnes zači- zažíváme eh, ekonomickou krizi. Nicméně Portugalsko se bude snažit i nadále naplňovat to, co eh, jí OECD eh, potvrdilo jako dobrou praxi. Pane předsedo, my skutečně chceme vytvářet solidární a multikulturní společnost. Děkuji. Děkuji, paní Pimenta. Nyní pan nebo paní eh, William ze, ze Seychelles. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si pozorně vyslechl všechny ostatní. Ano, jsou tady věci, které nepopírám, nicméně. Snažím se věci, které tady zazněly, vstáhnout na svou zemi. Připomíná se, že Seychelles jsou malý ostrovní stát s vysokým příjmem na HDP. Pane předsedo, Říkáme si, proč musíme tolik, proč se musíme tolik zadlužovat, abychom zajistili stabilitu. To není snadné, když musíte dovážet všechny potraviny i energii. A do jisté míry se přehlíží naše zranitelnost, když se zpracovává rozvojová agenda. Jakou máme naději? Ve srovnání s ostatními zeměmi, které mají střední příjmy, když se stále zdráhají řešit tento problém? Jakou máme naději, když v tomto takzvaném partnerství panuje strach a nedostatek důvěry? Když se obáváme toho, že ztratíme eh, konkurenční výhodu? Musíme respektovat vládní instituce a musíme opravdu udělat to, co kážeme. Pane předsedo, je tady jednostranný globální závazek skutečně řešit globální otázky a řídit migrační toky? Je tady vůle dosáhnout správné rovnováhy, abychom omezili chudobu, abychom řešili aspekt rozvoje a budování kapacit v tomto partnerském procesu, abychom uřídili migrační toky. Jaké máme teď konkrétní plány? Jakou máme cestovní mapu, na, kterou, na které bychom se celosvětově dohody a spravedlivě řešili krizi a hrozby? Je tady určitá soudržnost a konzistentnost, abychom uřídili migrační toky? Co se dá ještě udělat? Jsme ochotní udělat ten další krok, aby se skutečně něco změnilo? A na závěr, pane předsedo, máme skutečně se do toho pustíme, chytíme býka za rohy? Jsou podmínky spravedlivé a stabilní? Dejte nám tu správnou pomoc. Dejte nám zelenou. Děkuji, pane předsedo. Eh, merci beaucoup, monsieur William. Děkuji, pane Williame. Jsem rád, že se obracíte na členy panelu, budou moci na to zareagovat později. A nyní prosím paní Santana ze Španělska. Děkuji. Přeji vám eh, dobré odpoledne a děkuji za to, že jste mi udělali slovo. Eh, pocházím z Kanárských ostrovů a Kanárské ostrovy tu byly několikrát zmíněny, protože sousedíme s Afrikou. Nevím, kde jinde bychom mohli najít větší rozdíly v oblasti svobod a práv a právě proto eh, jsme jako obyvatele Kanárských ostrovů na to zvlášť citliví. Dříve jsme byli eh, emigranty my, dneska přicházejí lidé k nám, protože je k nám žene hlad, nesvoboda. Eh, my tady musíme potírat příčiny migrace a musíme přijmout rozsáhlá opatření v transitních zemích i v cílových zemích musíme eh, převzít iniciativu. Všichni jsme za to zodpovědní, proto apeluji eh, na ty země, ve, které, ve kterých eh, zatím není přijatá příslušná legislativa. Je potřeba Eh, přijmout takové zákony, aby eh, migranti nebyli, aby se jim nedostávalo nedůstojného zacházání. Eh, my jsme se všichni zavázali k cílu milenia, ale zatím jsme od, něj, od nich na, na míle vzdáleni. Myslím si, že se musíme v hospodářské oblasti angažovat v tom, abychom chránili ty nejchudší vrstvy obyvatelstva prvním pololetí roku 2010 převezme předsednictví Evropské unie Španělsko. Možná, že krize v té době už bude vypadat jinak. V každém případě se budeme snažit v té době naplnit cíle milénia. Ve Španělsku, eh, tu, ve Španělsku máme dva velké plány. Za prvé plán strategické integrace. To znamená, že nám jde o integraci do eh, systému státu, státního občanství a za druhé máme eh, plán, časový plán na eh, let roky 2009 až 2012. Nemůžeme vycházet z toho, že se ten problém vyřeší sám od sebe. Pokud se nezlepší ekonomika, tak nevyřešíme ani migraci. Já si myslím, že eh, si skutečně musíme dát pozor na to, abychom cíle milénia naplnili. Na závěr bych ráda řekla, že jsem ráda, že může, mohu žít v Evropě, že jsou chráněna moje práva a byla bych ráda, kdyby se takové to vě, tak, takovýchto věcí dostalo všem. Děkuji. La parole maintenant à monsieur. Děkuji, paní Santána. A nyní má slovo pan Kires eh, z Polského senátu. Doufám, že se nepletu, že je to pan Děkuji, pane předsedo. Já jsem z Polska, to je ze země, která vstoupila do Evropské unie v roce 2004 v rámci vlny 12 zemí. Budu ho. hovořit svým mateřským jazykem, protože myslím, že se lépe vyjádřím. Takže ta konference odkazuje alespoň v této části na výzvy, kterým čelí členové parlamentu, jak bylo řečeno panem Betlem. Tak my, poslanci a poslankyně, nejsme, nepůsobíme jenom v Národním parlamentu, ale také v regionálních shromážděních a na nejnižší, čili až místní úrovni. To je můj první dojem. Měli bychom se snažit koordinovat naše úsilí a to nejenom na úrovni, na úrovni třeba Sejmu nebo sněmovny nebo španělského Cortés, ale také v rámci našich regionálních schromáždění a dalších jednotek. Další problém je migrace mezi severem a jihem. V mé zemi v dnešní době je situace taková, že souvisí ještě s jinou migrací, a to mezi východem a západem, protože Polsko je transitním státem. A částečně také konečným cílem pro celou řadu Větnamců, Číněnů a dalších z Asie. Je to problém, který Evropská unie bude muset řešit. Chci se obrátit na pana Betla. Máte zcela pravdu v tom, že bychom měli spolupracovat nejen mezi sebou, ale také spolupracovat se naší společností. Viděl jsem obrázek z britského města, kde pracující stávkovali proti polským, eh, pra, eh, jiným polským pracujícím, kteří jakoby berou jejich místa. Euh, merci, Kires. Je passe maintenant la parole euh, au A nyní poslední žádost o slovo paní Lilsger z Německa. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Eh, Lála je moje eh, křestní jméno, nicméně mě můžete oslovat i křestní jménem, já s tím nemám problém. Ráda bych promluvila ještě o jedné věci. My máme za sebou 50 let migrace a musím říct, že mně připadá velmi napínavé a zajímavé, že dneska chápeme migrační politiku jako součást rozvojové politiky. Ale stejně tak eh, důležité mi připadají dva body, které právě u nás v Německu jsou eh, intenzivně diskutovány. Z hlediska přijímající společnosti je důležité mm, vzít v úvahu eh, očekávání přijímající společnosti. To znamená, že z těch gastarbeiterů, z těch hostitelských nebo z těch mm, migrantů pracujících u nás se jednou musí stát občané. My jsme začali eh, s gastarbeitery, dneska se hovoří o ci, ci, eh, cirkulární migraci, ale já se ptám, jestli ty vzory migrace, o které se opíráme, jsou aktuální, jestli Eh, bychom neměli migraci novým způsobem reflektovat. Druhá věc, úspěch migrantů. Eh, úspěch eh, migrantů souvisí s inkulturací. Pokud si představím, že lidé v nové zemi jsou neustále mm, že se neustále zabývají tím, jak by eh, mohli pomáhat své zemi původu, tak vůbec nemají energii a čas na to, aby, aby se zařídili a usadili v té cílové zemi. Já si myslím, že lidé, kteří k nám přicházejí, by se u nás měli cítit dobře a měli by se stát občany, měli by se jednoho dne cítit v Německu doma, neměli by neustále počítat s tím, že jako dobře kvalifikované síly se jednou vrátí do země svého původu a budou to své zemi vracet, budou plnit nějaké závazky vůči eh, zemi původu. Samozřejmě, že můžete říci, že to vidím egoisticky z hlediska eh, přijímající země, ale myslím si, že by tím mnohem, že by se tím eh, zlepšila přijatelnost těch migrantů, pokud bychom ty migranty inkulturovali. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. A omlouvám se za to, jméno, za to, že jsem popletl jméno a příjmení. Nyní bych dal slovo panu Johnsonovi, aby uzavřel. Máte 12 minut. Dobře, máme opravdu málo času, takže pokáž, požádám každého z panelistů, pokud budou chtít, aby si znovu vzali slovo na dvě minuty, maximálně na dvě minuty. Aby to bylo spravedlivé, uděláme to v opačném pořadí než původně. Takže pan Betl má jako první možnost zhrnout debatu. Mikrofon, prosím. Rád bych chtěl ještě jednou zdůraznit to, co jsem se snažil říct, a totiž pokud budeme uvažovat o globálních strategiích a fiskálních pobídkách, pokud to myslíme vážně, musíme migrační politiku zahrnout do rozvoje, musíme je dostat hned teď do těch strategií, to je první věc. A druhá věc, Přidal bych se k tomu, co právě říkala německá kolegyně. Já myslím, že tady musí být dvojí dynamika. A není to sobecké. Jde o to, abychom lidem, občanům dali práva. A zároveň pracujeme na rozvoji. A kdybychom to tak udělali, vytvořil by se další politický prostor pro další pohyb. A já myslím, že tragédie spočívá v tom, že umíme eh, přesunovat zboží a služby i peníze, ale moc nám to nejde, pokud jde o lidi. To vždycky říkáme, že to nejde. Možná, že ve 20. století to tak bylo, ale teď snad najdeme další způsob, jak dát lidem důstojnost a dát jim lidská práva jako lidem a jako občanům. A současně zajistíme, že troufl bych si říct, víc lidí bude mít právo pracovat a účastnit se na životě společnosti a zajistit slušnou situaci rodinám. A to by patřilo k tomuto rozvoji a zblížilo by to sever a jih, takže my na severu nepomáháme jihu, ale můžeme vzájemně a společně růst, protože z toho plynou výhody všem. Děkuji. Pane Diare, máte dvě minuty. Oui, merci. Euh, revenir un peu sur euh, beaucoup de, de questions qui ont été euh, abordées. Řešila se tady celá řada různých otázek od dnešního dopoledne i teď odpoledne. Mnoho přispěvatelů říkalo, že musíme přestat s tím pokrytectvím ohledně řešení otázky migrace. Já s tím nemohu než souhlasit. Je po, také poddemonizovat migraci v některých zemích. Naopak, je potřeba pozitivizovat roli migrace. A to jak na úrovni místní, tak na úrovni národní, ale také mezinárodní, musíme zkrátka vrhat pozitivní světlo na migraci, jaké to může mít přínosy pro celou řadu zemí. Já jsem byl rád, že jsem slyšel zástupce zemí, jako je třeba Portugalsko či Itálie řík, a Španělsko, říkat, že jsme zemí, které z nichž pocházela migrace a nyní jsme zemí, do nichž směřuje migrace. Je to něco, co souvisí s rozvojem. Samozřejmě ti lidé z Afriky, když vezmu příklad Mali, to není jenom tak pro, pro zábavu, že ti lidé eh, se přemysťují. A mělo by nás to vést k tomu, abychom zvážili, jak mezi Evropou a Afrikou lze nastolit větší spolupráci, větší harmonii, větší soudržnost či koherenci politik migrace. Děkuji vám. Děkuji vám. pane Mavromatis, máte dvě minuty. Děkuji vám. No, krát, děkuji. Děkuji. Dovolte mi, abych se přímo věnoval tomu, co Eh, říkal pan z Lesota, protože jde o dvě věci. Eh, za prvé o kapitál a o školy, o vzdělávání a o další věci. Ve svých zprávách, ale také ve zprávách jiných kolegů z Evropského parlamentu eh, jsme si zajedno. Musíme mít žáky a učně tam, eh, kde se lidé usazují. A také potřebujeme školy eh, tam, kde eh, lidé žijí. Potřebujeme potírat negramotnost, protože často je to tak, že lidé skutečně nemají přístup k informacím, neumějí číst a nemají dokonce ani noviny. Jediné, co tito lidé mají, je rádio. Nyní se pojďme podívat eh, k tomu, na to téma kapitálu. Je jasné, že na univerzitách mm, studují eh, lidé z rozvojových zemí a že se také často vrací do svých zemí původu. My jsme eh, organizovali mediální kampaně Eh, některé země za pomoci BBC vysílali novináře do afrických zemí s tím cílem, aby eh, rozhlasové stanice a eh, novináři v rozhlase a v tisku byli informováni tak, aby viděli, co se děje ve zbytku světa. Abych reagoval na to, co je v Polsku. Národní parlamenty musí mít transparentní procesy u přistěhovalectví. Nestačí jen odsoudit xenofobii, která se objevuje, která vyplývá z migračních politik v Evropě, v každé zemi i v mé zemi, a která vyplývá z migračních politik. Parlamenty a poslanci musí zavést procesy, přičemž veřejnost a tisk pochopí klidně, rozumně, racionálně, jaké jsou důvody pro přistěhovalectví a výhody přistěhovalectví a proč to stoupá a klesá a jaká by ta národní politika měla být. Akugun z Bundestagu, ano, je pravda, že je tady otázka stáleho občanství versus gastarbeiterů a proto si myslím, že ta prezentace z firmy Manpower byla trošku sobecká, protože podle mě je kruhová emigrace jenom další formou gastarbeiterství. A možná, že to má místo v mezinárodní ekonomice, ale není to jediné řešení. Ani to hlavní řešení, i co se třeba týče mé země. Mně připadá zvláštní například, pokud bych byl třeba Turek z třetí generace a žil bych v Německu, aby mě nutili abych se vrátil do Ankary, do Istanbulu, kde jsem v životě nebydlel. Takže je potřeba, zvlášť v Evropě, já doufám, že si to mohu dovolit navrhnout, zavést pravidla, aby lidé věděli, že když do nějaké země přijedou, budou dodržovat zákony, po určité době budou mít trvalý pobyt a mohou se stát občany. Někteří lidé se budou chtít vrátit zpátky. Je velice důležité věnovat prostředky na rozvoj, abychom také zjistili nebo zajistili, aby lidé, kteří se budou chtít vrátit, si mohli dovolit být lékařem třeba na Mali nebo v Sierra Leone. Ale nemůžeme prostě říct, že člověka nakonec budeme nutit, aby se vrátil. Potřebuje takový logický proces, se kterým bude veřejnost souhlasit. Mnohokrát děkuji. Já využiju zbytek našich 12 minut na tři závěrečné poznámky. Nepokusí jsem to zhrnout, ale chci zdůraznit tři témata, která podle mě v této diskuzi byla důležitá. V celé té oblasti rozvoje a pokud o vztah na mezinárodní přistěhovalectví, já myslím, že byla zmíněna většina těch důležitých věcí. Věnujeme tomu velkou pozornost, je tady ta otázka posílání plateb, odlivu mozku, nezákonném přestěhovalectví, úloha diaspory a také vztah na podporu, pomoc. Já myslím, že jsou tady takové tři nové nuance, které se objevily v diskuzi. Za prvé, klasický problém soudržnosti politiky pro rozvoj. Jinými slovy, politická rozhodnutí, která byla přijata a která mají dopad na něco jiného než na rozvoj, ale mají zároveň i dopad na rozvoj, jako třeba obchodní politika, migrační politika. A to musí souviset jistě i s tím, že se napíše nějaká zpráva, ale nedostane se na příslušné ministerstvo. Nebo to, o čem mluvila paní Herkinsová. Jde jenom o sdílení informací, anebo je tady institucionální problém, který musíme řešit, aby lidé navzájem spolu mluvili, ale také, aby dospěli k nějaké shodě a aby vyjednávali. Druhé téma souvisí se specifickými otázkami soudržnosti, které vyplývají z diskuze o migraci. Toho je hodně. Je to problém napětí mezi cestou k občanství, usazením versus mechanismy, které podporují kruhovou migraci a podobně. A já myslím, že ze všech těch otázek, které se v této oblasti objevily, možná ty konkrétní problémy přistěhovalectví, Můžeme zmínit dvě věci. Je to napětí nebo rozpor mezi omezováním chudoby a podporou, která je jedním z příčin, nebo chudoba je jednou z příčin migrace. Podpora by měla pomáhat jak cílům v rozvoji, tak celkově spolupráce a měla by také pomáhat řešit problémy, na kterých stojí přistěhovalství. Ale paní Hrskincová na začátku správně říkala, že jsou tady jisté problémy, a totiž Přistěhovalci v zásadě nepocházejí z těch nejchudších zemí a v zemích původu nepatří k těm nejchudším. Takže mezinárodní rozvoj a rozvojová spolupráce tady do sebe pořádně nezapadají. Pardon, mezinárodní migrace a mezinárodní spolupráce do sebe pořádně nezapadají. Tyto dvě politické oblasti. A to je jedna z výzeb v politické soudržnosti. Další oblast se která se týká politické soudržnosti, úloha diaspory a společný rozvoj. Pan Mavromantis žádal nové způsoby, zamyslet se nad novými způsoby, jak pomáhat zemím původu. Já myslím, že i pan Diara mluvil o té iniciativě vlastně společného rozvoje na Mali. To je vynikající příklad toho, o čem mluvíme. Diaspora to je oblast politiky, která se neobjevuje v diskuzích o této politice, když mluvíme třeba o obchodu nebo o zemědělství. A třetí věc, kterou chci zdůraznit, je věc, která se tady tolik neobjevila, ale myslím si, že se stojí za to se nad tím zamyslet. A totiž je to úloha poslanců, úloha parlamentu, Protože parlament to je místo, kde se tyto problémy dají nějak řešit. Například, jak dosáhnout toho, aby jednotlivé výroby výbory mluvily mezi sebou navzájem. Máme oddělení, která se zabývají rozvojem, obchodem, zemědělstvím, mezinárodním přistěhovalstvím a tak dále. Takže toto by mohlo být fórum pro sdělení informací. Ale samozřejmě je to také otázka vyjednávání. A parlament to je také místo, kde diaspora, kde jsou komunity přistěhovalců, ale i jejich potomci, mohou mít určitý hlas a mohou nějak přispět k vytváření migrační politiky. O to tak výmluvně žádal několik řečníků dnes odpoledne. To je asi z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji. Eh, Děkuji pane Daytonu, panu Daytonu Johnsonovi a všem členům panelu. Nyní prosím si znovu vezměte ty svoje eh, kartičky, protože přejdeme k druhému panelu dnešního odpoledne a předsedat nám bude pan Xavier Pracmone, který je eh, součást z, z, vlastně za Evropskou komisi, je, eh, je výkonným ředitelem DG eh, pro zaměstnanost a máme tu pana Filibera, pana Fred Cantona, paní Konde Marto a Sara Khan.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 Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já mám moderovat tento panel. Někteří moderátoři si myslí, že se od nich očekává, že určí obsah debaty. Vy víte a já vím také, že to není pravda. Vy od moderátora očekáváte, že zajistí, že panelisté budou mluvit stručně a zajímavě, abyste měli možnost mluvit i vy. Takže to je takový nemilosrdný úkol, abych zajistil, že tito brilantní lidé, kteří vedle mě sedí, řekli zajímavé věci, ale jen za 8 minut. A já budu skutečně nemilosrdný a budu jim připomínat, že musí dodržet tento čas, že se k tomu zavázali. A bude to těžké, protože, jak víte, tento panel je skutečně zajímavý. Když se dnes podíváme na trhy práce, okamžitě vás napadne, jaký je stav trhu práce dnes v Evropě a ve světě. A je ve skutečně ubohém stavu. Komise odhaduje, že přijdeme o 6 milionů pracovních míst do roku 2010. Čili nic se nezmění. Nezaměstnanost v Evropě v roce 2010 bude možná 10 A v některé zemi, jako u mě doma ve Španělsku, už je to hodně nad touto sazbou dnes. Takže trhy práce, to je velká výzva a samozřejmě otázka zní, jak do toho zapadá přistěhovatelství, jaký bude osud přistěhovalství za těchto okolností, jak může přispět k obnově Evropy a k prosperitě. Takže já hned dám slovo prvnímu řečníkovi, to je Juan Fraile Canton. Je to europoslanec, člen výboru pro rozvoj Evropského parlamentu a zajímá se především o místní rozměr přistěhovalectví. Pane Fraje Kantone, prosím, máte slovo a laskavě dodržte limit 8 minut, jinak na vás začnu křičet. Prosím. Eh, Pokusím se dodržet vyhrazený čas. Rád bych se Eh, omezil na časově omezenou, tedy dočasnou migraci, tak jaký, jaký tady můžeme využít. Rád bych se soustředil také na eh, svazy působící v oblasti migrace a na jejich působnost. Pojem migrace je velmi komplikovaný a to znamená, že je potřeba vést dialog, že je potřeba spolupracovat. Ve Španělsku pracujeme na e, komplexní integrační politice v rámci Evropské unie. E, je to politika, která združuje země původu, transitní země a cílové země, protože všechny tyto země se musí podílet na e, správné, správném řízení migrace my se snažíme potlačovat ilegální imigraci a pomáhat zemím cí, eh, původu. Ehm, zároveň musíme eh, brát v úvahu trh práce, jeho absorpční kapacity. Přitom spolupracujeme se zeměmi původu tak, abychom mohli potírat pravé příčiny migrace. E, k tomu je ovšem důležité, abychom byli schopni e, na základě bilaterálních dohod dosáhnout toho, aby e, v cílových zemích byla brána v, v úvahu situace na trhu práce, aby ale zároveň byly, byla dodržována práva migrantů. Eh, Dočasná migrace to není nový pojem, protože eh, dočasní migranti existovali i dříve, ale v poslední době je ta situace stále častější a proto je potřeba vytvořit příslušnou legislativu. Španělská legislativa umožňuje nabídnout dočasné smlouvy na základě bilaterálních dohod mezi Španělskem a zeměmi původu. Tyto dohody se opírají o tři eh, hlavní zásady. Za prvé primární výběr kandidátů, eh, ze strany zem, zemí původu, za druhé eh, výběr ve Španělsku. Tady eh, vcházíme v kontakt eh, s příslušnými podniky a za třetí zpráva nebo udělování víz. V podstatě jsme s výsledky této politiky spokojeni. Nicméně bychom rádi fungování těchto dohod ještě zlepšili. Zlepšili bychom principy a postupy při výběru. Eh, nechtěli bychom, aby docházelo k diskriminaci, chceme zaručit rovné šance. To znamená, že chceme kandidátům poskytnout veškeré možnosti, chceme informovat o možnostech legální migrace zároveň, ale chceme potírat ilegální migraci. A eh, to především znamená, že pod potíráme falšování dokumentů a také sítě, které se věnují mm, pašování lidí. Máme tu svazy, které působí v oblasti e, migrace, které pomáhají migrantům. E, země samotné zodpovídají za výběr lidí. Bereme v úvahu zvláště ty regiony, ve které mm, se vyskytuje největší potřeba emigrace. Vybíráme Eh, lidi, které, kteří zde mohou uplatnit eh, svoje znalosti, svoje vědění. Uzavřené dohody eh, zaručují, že pracovní podmínky jsou legální, že tady budou dodrženy mm, španělské podmínky na trhu práce. Je tu ještě dvojitý mechanismus týkající se readmise Takováto e, smlouva se uzavírá na čtyři roky a kromě toho je tu možnost udělit povolení k trvalému pobytu. E, v roce 2007 k nám přijelo 5 tisíc afrických žen, které neměly žádné vzdělání a e, byly to ženy z Maroka. Pokoušíme se nabídnout těmto lidem stabilní pracovní a životní podmínky. Snažíme se je integrovat do naší společnosti, snažíme se zlepšit jejich kvalifikaci a tím také eh, zvýšit jejich produktivitu. Dovolte mi, abych eh, zmínil ještě jeden konkrétní mm, aspekt nebo příklad, eh, který je zmíněn i v manuálu Evropské komise o, imi, o imigraci. Jde o, o migrační politiku o integrovaný projekt, který se věnuje eh, eh, migraci v Katalánsku. Jde o to, že do eh, země přicházejí dočasní migranti, které, kteří jsou vybráni na základě jejich zájmu. Existuje nadace, která poskytuje finanční prostředky, tak abychom celý projekt mohli realizovat. Děkuji. Děkuji za vaše slova a děkuji také za to, že jste dodržel čas. Dalším řečníkem je paní Sarah Khan. Ona je z Osla, tam je velice aktivní v městské radě už 6 let, ale teď je také členkou neboli poslankyní norského parlamentu a má velké zkušenosti se záležitostmi, které souvisí s přistěhovalectvím a uprchlictvím takže to nám určitě řekne hodně zajímavého o otázce sociální integrace migrantů. A také možná ještě k jedné konkrétní oblasti, a to je genderová perspektiva, protože mezi přistěhovalci jsou i ženy. A ty nemají dostatečný podíl na trhu práce. Máte slovo. Mnohokrát děkuji za velice krásný úvod. A děkuji také za to, že jste mi umožnili přijet sem. Je to skutečně zajímavé účastnit se této akce v Bruselu. Brusel je nádherné město, Zvlášť pro mě teď, protože v Oslu je opravdu veliká zima. Sněží a sněží a sněží. Takže mně je v Bruselu velké horko. Dnešní téma transformace společnosti, včetně trhu práce prostřednictvím přistěhovalectví, zvlášť když se podíváme na téma genderové migrace, to je velice aktuální téma ve všech evropských zemích i ve Spojených státech. Já to vidím z norského pohledu, ale vím, že mohu mluvit i za švédské kolegy, za finské kolegy, protože ve skandinávských zemích máme stejnou zkušenost, anebo velice podobnou zkušenost, pokud je o přistěhovalectví, zvlášť z toho genderového hlediska, z hlediska přistěhovalectví žen a dětí. A to proto, že my nemáme stejné zkušenosti jako například Británie nebo Spojené státy. K nám přicházejí přistěhovalci teprve dvě generace teď, nebo máme přistěhovalce po dvě generace, teď se objevuje třetí generace. Přistěhovalci začali přijíždět na konci 60. a začátku 70. let. Způsobil to konec druhé světové války. Norsko potřebovalo levnou pracovní sílu, aby mohlo budovat infrastrukturu. A proto jsme potřebovali tyto pracovní síly. A ti, kteří přijeli, to byli gastarbeitři, především z Pákistánu, z Turecka a z Indie. Ti přijeli do Německa, do Británie v 50. a 60. letech. A jen muži přijížděli. My jsme si nemysleli, že zůstanou v Norsku. Takže jsme z nich prostě v Norsku udělali levnou pracovní sílu. Neměli jsme na ně žádné požadavky, neříkali jsme, že se musí naučit norsky, že se musí vzdělávat. Protože z našeho pohledu, z hlediska naší mentality, si tito lidé přijeli vydělat a po pěti, po osmi letech se měli vrátit domů. Ale oni nejeli zpátky. Jeli do Pákistánu, do Turecka, oženili se a přivezli své manželky do Norska. A to je velice dobré, protože jsem se na světě objevila i já. Nicméně problém byl ten, že řada těchto žen je teď bohužel negramotných. Je to tady ta nová generace v Evropě, nová chudá generace. Teď mají děti a to je druhá generace přistěhovalců v Norsku. A bohužel řada z děvčat nesmí do školy, nesmí na střední školu, řadu děvčat nutí do sňatku, řada chlapců přestává chodit do školy, řada chlapců se obrací ke zločinu, je ve věznicích. Takže My jsme měli přistěhovaleckou politiku, já neříkám, že byla úplně neúspěšná, ale mnoho věcí v ní chybí. Nemáme pro tyto děti, které, které vyrůstají v Norsku nebo ve Skandinávii, příležitosti ke vzdělání. Nemáme odpovídající politiku zaměstnanosti pro tyto děti. Hodně toho děláme teď, ale problém je ten, že když čekáte moc dlouho, než něco uděláte s přistěhovalectvím, stojí to mnohem víc než zabránit takové situaci. A teď v Norsku potřebujeme víc pracovní síly vzhledem k finanční krizi. Snažíme se nedělat stejné chyby jako v minulosti. Takže sestavujeme vzdělávací programy pro ty, kdo si přivezou manželky nebo manžele do Norska, pokud se chtějí zapojit na trh práce v Norsku. A také zavádíme dobré politiky přistěhovalectví i pro děti, které přecházejí z jedné země do druhé. Protože to je otázka sociální soudržnosti. A další věc, která se týká sociální soudržnosti, je to, jak se nám podaří žít společně, protože se liší naše kultury a naše náboženství. Jak se nám to daří? Ve Francii je sekulární stát. Mluví se o tom, že nikdo nesmí nosit náboženské symboly na veřejnosti. Ale my v Norsku máme pořád ještě státní církev. Takže teď v Oslu, v Norsku, začíná velká debata, konala se třeba i včera a dnes, o tom, jestli dovolíme policistům a policistkám v Norsku, aby nosili hijab. A to je v Norsku teď velká debata. A jeden z argumentů je ten, že Britové to dělají, například v londýnské policii to dělají a další argument je ten, že policista nebo policistka by měly být neutrální, protože mají řešit konflikty. A je možné, že hijab vyvolá negativní anebo špatný signál. Takže stojíme před řadou výzev. Je to všechno velmi obtížné. Zmínil jste pohlaví a migraci. To je další širší téma. Protože ti, kdo jsou ti poražení v této velké emigrační debaty, jsou chudí, ženy a děti. Přes 80 žen v Norsku je z menšin. Nezaměstnané, nezaměstnaní eh, v Oslu jsou z velké většiny ženy. Ti, kdo se neúčastní těch vzdělávacích programů, neučí se norsky, to jsou ženy z velké většiny. Takže je to velice těžké, je to pro nás bolestné mluvit o těchto věcech. Protože my nechceme být rasisté. Nechceme se vyhýbat obtížným otázkám, které souvisejí s přistěhovalectvím. Ale už je čas abychom nahlas mluvili o ženách v souvislosti s přistěhovalectvím, protože my tady máme jistou odpovědnost, když tyto ženy přijedou do západních zemí. Proč je pro nás tak snadné mluvit o šárii a o iránských ženách, ale když přijedou do Švédska a do Norska nebo do Spojeného království, bojíme se o tom mluvit. Já bych chtěla tuto otázku položit i vám účastníkům této panelové debaty. Já myslím, že u toho bych asi měla skončit a ušetřím si čas na dotazy. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Já mám za to, že jsem tomu, že jsme slyšeli, co jste říkala o studeném klimatu, takže byste mohla, měla hovořit eh, k dalšímu panelistovi, protože Kingstonu na eh, Jamajce je větší pravděpodobnost lepšího počasí, ale jsou tam zase jiné věci. Takže teď další eh, řečnicí je Marisa Dalrymple Filipe, která je to eh, předsedkyně jamajského parlamentu a je také v místní Labour Party a jistě se dotkne genderových otázek, ale i dalších záležitostí, to znamená populací, které přichází do Evropy, nikoli zemí, které e, jsou cílem emigrantů. Děkuji vám. Vážení přátelé, je skvělé být tady v Bruselu. Na rozdíl od kolegyně nejsem z chladné země, je mi tady tudíž docela zima, protože my tam teď máme skvělé slunečné počasí. Tropické počasí. Byla jsem požádána, abych se zabýval migrací a trhem práce, zvláště s odkazem na odliv mozků a tedy genderovou dimenzi. Migrace je nedělně spjatá s populačním profilem Jamajky. Zahrnuje přestěhovalce, kteří pocházejí z původního obchodu s otroky a z pozdější doby, kdy a samozřejmě, že tím pádem jsme eh, s složení z různých složek populace. A byly tu různé eh, vlny migrací do Spojeného království, tehdy eh, ve 40. letech, tehdy to byla naše mateřská země, bylo to za účelem vojenské služby a potom jakožto dělníci na nekvalifikovanou práci v poválečné obnově. Ale restriktivní přistěhovalecká politika založená na kvalifikací, kterou nastavilo Spojené království v roce 62, vedla k podstatnému posunu migrace do Severní Ameriky v eh, koncem 60. let. A pak Kanada zavedla kritéria vycházející ze vzdělání, profesních dovedností a technických dovedností a v roce 1965 Spojené státy schválili podobnou politiku a přistěhovalecké kvóty pro všechny karibské ostrovy. Navzdory tomu Jamajčané nadále přispívali k industrializaci Severní Ameriky a k programu transformace. Spojené státy a Kanada momentálně představují asi 96 přistěhovalců. A tím pádem přistěhovalectví do Evropy, zvláště do Spojeného království, nyní činí pouze 2%. Když se podíváte na dopad odlivu mozku, tak si všimneme, že za uplynulé tři desetiletí Jamajka nadále přicházela o velké množství vysoce kvalifikovaných osob, a to v důsledku selektivních přistěhovaleckých politik zemí, do nichž tradičně Jamajčané odcházeli. V 90. letech 46% jamajských migrantů do Spojených států a Kanady spadalo do kategorie profesionálních výkonných administrativních, případně řídících pracovníků. A v letech mezi tím migrace kvalifikovaných sil do Kanady vzrostla více než dvakrát. A ten Celkový vztah mezi migrací a rozvojem je patrný zvláště v našem zdravotnickém a vzdělávacím systému. V nedávných letech eh, ty náborové týmy nabírali eh, nejlepší jamajské studenty, učitele a sestry v míře daleko přesahující eh, naší možnost je nahradit. Momentálně máme chronický nedostatek sester. Ovšem, procento přistěhovalců v oblasti služeb daleko překonávalo ty eh, manažerské kategorie. Od 70. let došlo k podstatnému zvýšení migrace do Spojených států v eh, tom sektoru služeb z 28 na 73 tento nárůst, Kanady, nárůst eh, imigrace do Kanady byl podobný, ale méně dramatický. A pokud jde o eh, některé pracovníky jako operátory nebo eh, zaměstnance montážních linek a další profese, tak tam došlo ke snížení z 35 na 11 a z 46 na 26 v Kanadě. Stručně řečeno, stručně se teď vyjádřím k genderové e, dimenzi celé věci. Od 70. let existuje převaha žen, které eh, migrují z Jamajky, přičemž ten rozdíl mezi eh, v počtu žen a mužů má tendenci narůstat. Původně ta mezera byla 3,5% v 70. letech a teď je to 9% na přelomu tisíciletí. Vysoká míra ženské migrace lze být chápána v kontextu chudoby a hospodářské odpovědnosti žen, nerovnosti ve vzdělávání a příležitostech e, na trhu práce a určitým převládajícím společenským koncepcím maskulinity a femininity, a s tím související nerovnost v genderových pravidlech a odpovědnostech. Převaha ženské migrace vychází z sociokulturních podmínek přítomných mé zemi. Za nich žena, zvláště v těch nejchudších složkách populace, se musí zhostit odpovědnosti za, musí být vlastně chlebodárcem své rodiny. Ta jamaická žena eh, tudíž bere příležitosti k vzdělávání daleko vážněji než muži. A to se také zračí v tom, že v těch profesních a manažerských kategoriích eh, v, v věkové skupině 30, 35 až 55 vys- ženy vysoce převažují muže a to až o 60% v tom počtu. A Jamajka um, připouští existenci migrace jakožto něco, co souvisí s globalizací a má to pozitivní a negativní dopady. Samozřejmě je tu ten negativní dopad odlivu mozku, ale je třeba připustit, že pro běžného jamajského občana s nižšími příjmy, to představuje skvělou možnost vzdělání a má to ekonomické pros- přínosy pro tohoto jedince i pro celou jeho rodinu. A tím pádem i společenství. E, došlo k obrovskému nárůstu remitencí od 90. let a ekonomický dopad e, těchto remitencí jamajských pracujících v zahraničí představuje kolem 2 miliard dolarů ročně. Ovšem, s tím stávajícím ekonomickým tornádem, kterému musíme čelit, dochází k propadu těchto remitencí, které přichází na Jamajku. A negativní dopad na výchovu dětí a také dopady na širší společnost tím pádem často absence toho chlebodárce ženy eh, často nebyla dostatečně vyřešena. A my připouštíme, že je potřeba nějaký, nějaké sociální zásahy, eh, přistoupit k sociálním opatřením. Je potřeba přistoupit k opatřením a je potřeba také se podívat na to, jak ti příjemci a ty rodiny vůbec využívají ty remetence jestli jsou schopni tyto fondy eh, nějakým způsobem prospěšně investovat, spíše než je jenom použít k přežití a eh, konzumaci. Ovšem, remitence se nemůžou stát nahrážkou rozvojové pomoci ze zahraničí a nebo přímých zahraničních investic. V 90. letech jsme vyvinuli program, pro návrat vysoce kvalifikovaných Jamajčanů ve spolupráci s mezinárodními organizacemi pro migraci. Tento program měl do určitý omezený úspěch, ale vzhledem k tomu, že migrace je proces, který se neustále vyvíjí, tak globalizace si vynutila další změny v, těch, eh, v tom rozložení migrace a jamajská vláda momentálně hodlá rozšířit ten program pro zaměstnance v zahraničí, který je eh, koordinován s Kanadou a Spojenými státy. Regionální integrace mezi zeměmi Korekomu stanoví volný pohyb osob a dovedností. Mnoho kvalifikovaných Jamajčanů využilo příležitostí v dalších karibských státech a to zejména prostřednictvím regionálních organizací, které mají sídlo v těchto zemích. A my jsme zaznamenali nárůst e, počtu vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků, kteří se naopak usídlili na Jamajce v oblastech, kde nám chybí e, některé kvalifikace v důsledku odlivu mozku. A také je to tedy v kontextu spolu, spolupráce s partnerskými zeměmi při převodu znalostí. To jsou například lidé z Kuby, z Indie a z Afriky. Je jeden zajímavý jev, který může mnohé z vás překvapit, je, že naše mise z Evropy jsou kontaktovány každý týden, často každý den, evropskými občany, kteří chtějí emigrovat na Jamajku. A jsou to například penzisté, a nebo mladší eh, na polokvalifikovaní zaměstnanci, kteří působí v některých servisních sektorech, jako je například kultura a e, zábava, zábavní průmysl. Eh, každopádně budeme potřebovat další výzkum, abychom nalezli co nejsmysluplnější řešení v zájmu rozvoje. Nicméně jsme potěšeni tím, že Jamaika byla vybrána jako jedna z cílových zemí pro společný projekt Evropské unie a OSN pro migraci a rozvoj, který bude spolupracovat s občanskou společností a se všemi subjekty a bude bedlivě zkoumat celé téma. Těším se eh, na další diskuze. Thank you. Thank you. Thank you for... Děkuji především za to, že jste nám připomněla že je to samozřejmě obousměrný proces. Zmínila jste, že jamajské ženy berou velice vážně vzdělání, vážněji než muži. Můžu vám říct, že máme řadu důkazů, které ukazují, že konkrétně v této oblasti jsou jamajské ženy úplně stejné jako ženy evropské. To pro vás jistě není útěcha. Nicméně máme i v Evropě takovéto důkaz. Stačí podívat se na akademické výsledky podle pohlaví v Evropě. A nyní jako poslední pan Könde Marto, který nám nabídne další pohled z obchodního světa, pane Demarto. Vy pracujete v DHL, což je společnost, kterou známe na celém světě. A pracuje nejenom v této společnosti, ale také se zabývá zprávou lidských zdrojů a jistě nám ukáže, jak migrace vypadá z pohledu další národní společnosti, která skutečně pracuje po celém světě. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji vám za to, že jste tady zůstali. Já jsem druhý řečník z obchodních kruhů, sedím na stejném místě, to bude asi místo vyhrazené pro představitel obchodních kruhů v tomto sále, jako mám úlohu v Deutsche Postnet, my to známe spíš jako DHL. Já jsem vedoucí zásobování pro Evropu a to znamená, že nakupuji služby. A převážná část jsou služby ve formě práce, Trh se velice rychle vyvíjí, dneska jsem se toho hodně dozvěděl o tom, jak se to bude vyvíjet i dál a jak rychle. My a naše firma máme velký zájem na tom, abychom dál sledovali tento vývoj, protože se zdá, že stojíme před stejnými problémy, před stejnými výzvami, ale díváme se na to trošku jinak, z jiného úhlu. A my jako Deutsche Post působíme ve 220 zemích na celém světě a zaměstnáváme přímo 500 tisíc nebo něco víc než 500 tisíc lidí. A také víme, že na každou osobu, kterou zaměstnáváme, je nejméně jedna osoba nebo dvě osoby, které přímo zaměstnává nějaká třetí osoba. A když se podíváme na všechny subdodavatele, tak se to dá asi vynásobit třikrát nebo čtyřikrát, takže si velice dobře uvědomujeme, že máme určitý vliv na to, co se děje. Ale má to i svá omezení. Jen pro vaši informaci, já jsem se pokusil sestavit prezentaci, která by vás trošku seznámila. Já sice nejsem odborník, ale většinou žádám o pomoc další členy týmu, ty to dokážou za pět minut a já to dělám tři hodiny. Nicméně, jsme přední logistická společnost a to možná vyvolává špatný dojem. Děláme všechno od skladování až po bankovnictví. To znamená, že potřebujeme nejrůznější dovednosti a talenty. Jak už jsem říkal, jsme skutečně nadnárodní, mnohonárodní společnost. A to znamená hodně. To zachází dokonce tak daleko, že vytváříme to, co považuji za firemní identitu. A ta nám usnadňuje nebo usnadňuje přistěhovalcům opustit své kořeny, opustit národní identitu a napojit se na nový svět. Svět, který je globální který má velice jednoznačnou identitu, protože Deutsche Post má velice jednoznačnou značku, snadno ji rozpoznáte. Napsal jsem si tady jeden příklad. Něco, co jsem dnes už slyšel. Přistěhovalectví v nějaké zemi nebo migrace v rámci jedné země. Já mám eh, pod sebou pracovníka z Marseje. Ta paní se přestěhovala z Bretoňska do Marseje, což je něco přes tisíc kilometrů. To je jako kdybych já se přestěhoval z Bruselu do Polska. To je podobná vzdálenost. A to už bych byl přestěhovalcem nebo migrantem. Ona je pořád francouzskou občankou. Je zvláštní, že v Evropě jsou ty vzdálenosti tak malé. Proč si udržujeme hranice? Já nevím proč. U nás máme nějakých 40 národností z celého světa a spojuje je právě ta firmní identita. Nicméně je tady novější generace, která se nám objevuje, baby boom, generace X, Y. Máme úplně všechno, na co si vzpomenete. Ale když jsem prováděl nábor nového evropského týmu, zjistil jsem, že z osmi lidí patří pět ke generaci, která říká, že doma je tam, kam se sebou vezme polštář. Jsou velice dobře vyškolení. Nejsou to lidé, které budete chtít pro svou vysokou školu nebo nejvyšší vedení. Jsou to lidé, kteří jsou dobře odborně připravení, my jim pomáháme dál se vyvíjet, jsou velice flexibilní těch rolích, které zaujímají, i co se týče platů. A z velké většiny jsou to ženy. A když se podívám na svůj tým, tak to také zajímavá, zajím, znamená, že mám mnohem zajímavější život. A jedna z otázek, která se objevila při pohovorech, mám jednu členku z Větnamu. Ona se mě ptala, jestli si uvědomuju, když jsem se ptal, jakou má motivaci, co jí pohání, ona se mě ptala, jestli chápu, nakolik těžké je pro mladou Větnamku v německé společnosti prokázat, že se může propracovat až na řídící úroveň. To znamenalo požadavek na další rozvoj, A to je jedna z klíčových záležitostí, které tady můžete najít. Je všechny pohání to, že mají svět před sebou jako na dlaní, chtějí svět objevovat. Nedrží se toho místa, na kterém se narodili, ale chtějí se dál rozvíjet a brát na sebe odpovědnost. A když se podíváte na čísla a na statistiky, všechno to vypadá pěkně. ale pěkně to vypadá jenom na nějaké prezentaci. To je takovýto typ ideologie. Když potom s těmi lidmi mluvíte, A ano, jistě, máme štěstí, že lidem můžeme dát šanci, ale toto je skutečně generace, na které bude stát budoucnost. Protože pro naše firmu je to příležitost. To jsou takový lidé, kde když my otevřeme někde Centrum Excelence, pošleme tam právě je, protože oni mají ty příslušné znalosti v naší komunitě, v našem světě. A po nich budeme chtít, aby rozvíjeli tato centra excelence v každé zemi, do které se pustíme. A pokud budou chtít dál růst, dál se rozvíjet, zřejmě se pak posunou do další oblasti, která bude pro nás zajímavá. Samozřejmě se s tím pojí i rizika, protože jako firma člověk potřebuje pevný základ, aby něco takového mohl udělat. Musí mít možnost dělat to, co firmy dělat musí. A musí také vytvořit jakési hnízdo, vybudovat jakési hnízdo, včetně globálního občanství, přebírání odpovědnosti. To už to také zaznělo. Musíme dělat to, co také říkáme, co říkáme. Pomohou nám jednoznačné hodnoty, kodex chování. Naše společnost zrcadlí, nebo naše firma zrcadlí společnost. Máme velice otevřenou multikulturní atmosféru, jsme všichni kolegové. A to je něco, co vysílá určitý signál do vnějšího světa. Takže podle nás je výhoda v tom, že máme flexibilní zdroj znalostí, potenciál outsourcingu, můžeme růst. Jsme jedna ze společností, které jsou na tom nejlépe, ale nesmíme zapomínat, že my nic neprodukujeme, my poskytujeme službu. A to znamená, že jsme také zranitelní. Takže Rozhodně musíme být pružní, ale máme určitou odpovědnost. Já myslím, že v těchto bouřlivých časech tyto věci platí víc než kdy dříve. Musíme věci pořádně sledovat. A já myslím, že celá řada našich globálních migrantů dříve či později odejde. Ale potom v nich budeme mít silné spojence a musíme zajistit, že to tak bude. Také potřebujeme neustále investice, dlouhodobé investice. A toto zřejmě nadnárodní společnosti mohou dělat mnohem lépe než malé a střední podniky. I v těžkých časech můžeme dát peníze stranou na to, abychom tyto věci podpořili, abychom podpořili další vývoj. Můžeme to dělat ve spolupráci s vládami, jako třeba s německou vládou a s některými dalšími. Můžeme to dělat ve spolupráci s obchodními partnery, jak o tom mluvil kolega z Manpower. To jsou všechno věci, které zvažujeme v závislosti na okolnostech. Jsou tady jistá rizika a hlavně riziko, které tady vidím já, je nedostatek harmonizace politiky v celém světě. Další riziko je to, že podniky se řídí podle čísel na Wall Street. Žijete ve virtuálním světě s virtuálními penězi a s virtuálními problémy. všechny země tady dávají peníze do finančního sektoru, ale nikdo v podstatě neví, kde ty peníze nakonec končí. Takže jsou tady určité otázky. Je tady něco jako reverse push and pull? Mohou vlády a firmy přispět a zároveň vytěžit z této nové generace? Já jsem slyšela, že by to možné být mělo a další leta nám ukážou, jestli to tak je. Ale místo přímého financování to bude spíš financování rozvoje a jak daleko zachází naše sdílená odpovědnost. Ano, jistě mohu podpoř- potvrdit, že máme odliv mozku, ale také rozvoj mozku. Jako firma bohužel nemůžete pomoct každému všude a současně. Ale možná, že toto je odpovědnost, kterou má každý manažer v naší firmě. Musíme rozvíjet, musíme pomáhat všem členům týmu neustále, abychom budovali základ pro další generace. Budoucí práce, to je velká priorita, ale tady už budu končit. A chtěl bych zdůraznit, že tyto věci se nedělají, nedají dělat bez velice striktních firmních hodnot a jedna z nejdůležitějších je přijetí sociální odpovědnosti. A to má přímou vazbu na novou generaci globálních migrantů, kterým se Deutsche Post líbí, protože mohou přispět k této globální a sociální odpovědnosti. Děkuji. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji, pane Demarto. A děkuji všem ostatním. Možná, že bych na začátek debaty mohl říct pár slov. A dotkl bych se asi dvou aspektů. Do jisté míry mě poněkud překvapuje, že tady dnes v diskuzi nezazněly, když jsme mluvili o přistěhovalectví a trzích práce. První je diverzita na trhu práce, i v přistěhovalectví. Když se například podíváte na současnou situaci u základních prvků na trhu práce, například pokud je o zaměstnanost, Máme tady neuvěřitelnou škálu v Evropě od 14,4% dnes ve Španělsku do 3%, to bylo loni v prosinci v Nizozemsku. Vezměte si třeba zaměstnanost mezi ženami. Máme tady společný cíl 60% do roku 2010. Mimo jiné, to je jediný cíl v oblasti zaměstnanosti a sociální, kterého dosáhneme do roku 2010. Nicméně za těmi 60% jsou země jako Švédsko, kde je 70%, nebo vlastně 73%, a země jako Malta, kde je 37%. Takže tyto zásadní rozdíly ve složení a ve struktuře na trhu práce samozřejmě mají mimořádné důsledky. To znamená, v tom, jak trhy práce v těchto zemích reagují na krizi. A má to také mimořádné důsledky na složení a strukturu přistěhovalecké populace. A možná je překvapivé, že jenom čtyři z každých deseti přistěhovalců v Evropě dnes přicházejí pracovat. Ostatní přicházejí proto, aby se spojili s rodinou nebo žádají o azyl. Ale to je čtyři z deseti. A to je také zavádějící, Protože v některých zemích, jako třeba u mě ve Španělsku, devět z desíti přijeli pracovat a pak máte Francii, kde to byl jeden z deseti. Takže výzva při řízení přistěhovalectví a v souvislosti s trhem práce je sociální integrace, sociální soudržnost v těchto zemích. V podstatě tady v Evropě, jak všichni říkáme, nás obohacuje rozmanitost, ale také nás nutí k tomu, abychom přizpůsobovali politiku realitě, která se všude velmi liší. A to je možná také něco, o čem musíme mluvit. A totiž, jak najít společnou politiku, společnou strategii, která bude zohledňovat i rozmanitost této situace. A druhá věc, kterou jsem chtěl krátce zmínit, je otázka dopadu současné krize na migrační toky. My ten dopad zatím neznáme, ale víme, že bude velice důrazný protože málo který aspekt trhu práce tím nebude postižen tou krizí. A jsem si jistý, že přistěhovalectví nebude výjimkou. A tady bych řekl, že na základě zkušeností z minulosti a také na základě selského rozumu, ty věci nevypadají moc slibně pro přistěhovalce z třetích zemí, protože tito přistěhovalci, navzdory veškeré rozmanitosti, trpí nepoměrným počtem málo kvalifikovaných pracovníků. A velice značné procento těchto přistěhovalců nespadá pod sítě sociální ochrany. A proto je pravděpodobné, že budou trpět. Buď proto, že mají nejistou situaci na trhu práce a protože nemají sociální ochranu, budou trpět víc než ostatní těmi důsledky útlumu ekonomiky a stoupající zaměstnanosti. Takže toto je zcela jistě věc, která by také měla mít dopad na to, jak jednotlivé země budou řídit migraci a pohlížet na migraci. A možná ještě pár posledních poznámek k tomu, co zatím bylo řečeno. Kdybych měl shrnout, co jsme dnes slyšeli, připadá, napadá mě aforismus švýcarského spisovatele Maxe Frische, který nikoliv náhodou pochází ze Švýcarska, to je země s velice dlouhými zkušenostmi s migrací. On říkal něco v tom smyslu, že chtěli jsme zbraně a dostali jsme lidi. A je to tak. Na přistěhovalce se díváme jako na toky, jako na pracovní sílu, ale oni jsou to lidé. Když překročí hranice, stávají se z nich občané, pracovníci. A já myslím, že paní Khan velice správně říkala, že ty země, které dobře řídí migrační toky, jsou země, které se dívají na migraci integrovaným způsobem. Dívají se na přistěhovalce jako na součást trhu práce, jako na součást společnosti, do které se musí začlenit. A ne jako součást přizpůsobování podle ekonomického cyklu. A to je výzva pro Evropu. Abychom zajistili, že přistěhovalství budeme schopni uřídit udržitelným způsobem se strategickým cílem, protože migrace, ať se nám to líbí nebo ne, bude trvalým prvkem v naší společnosti z demografických důvodů, v důsledku globalizace a protože už teď jsme rozmanitou společností. To je tedy výzva pro Evropu, abychom zajistili, že budeme řídit migraci humánním způsobem, rozumným a strategickým způsobem. A tady máme ty otázky, které tu se zazněly, pohlaví, odliv mozku a také to, že nakonec záleží na dovednostech. Dovednosti vyvedou Evropu z recese. Dovednosti umožní řádnou integraci přistěhovalců na trhu práce. Takže máme tady řadu otázek a jistě se mnou budete souhlasit v tom, že tady máme čtyři velice zajímavé panelisty, slyšeli jsme zajímavé prezentace a teď máte slovo vy a můžete se jich ptát. Eh, Děkuji všem panelistům. Pan Pracman. Máme, máme uh, nějaký čas na diskuzi? Můžete se všichni vyjádřit? Zatím mám pouze jednu písemnou žádost. Ale pokud se někteří z vás nezapsali, ale chcete se vyjádřit, vám, tak vám dám slovo po prvním přispěvateli a to je pan Kires eh, z Polského senátu. Děkuji. Pane předsedo, já jsem chtěl obrátit vaši pozornost na dva problémy, které se objevily ve vystoupení pana Javiera Monej a v těch čtyřech, u, u těch čtyřech panelistů. A to je, to je otázka toho, do jaké míry my, jakožto státy Evropské unie, musíme postoupit dál ve sjednocování našich politik vůči přistěhovalcům. Já jsem právník a mohu vám říci, nebo připomenout, že Evropská unie se v právním smyslu snaží sjednotit právní ustanovení týkající se postavení migrantů, a to bez ohledu na zemi jejich původu. A po předchozích diskuzí jsem, jsem obrátil vlastně pozornost na to, že se to netýká jenom rozměru severu a jihu, ale také východu a západu. Dovolte mi připomenout vám, že Evropská unie nyní pracuje na dvou směrnicích které by harmonizovaly postupy pro harmonizované povolení k pobytu pro osoby, které mají legální pobyt v Evropské unii. Další směrnice, na které se rovněž pracuje, i směrnice o podmínkách vstupu a pobytu v Evropské unii. Na straně jedné tu máme úsilí o harmonizaci a na straně druhé si musíme být vědomi toho, že stále ještě ne, jsme nenašli jednotu u takových otázek, jako je třeba preference, preferování evropských pracovníků, když se občan Evropské unie přihlásí o práci a někdo zvenku také, měl by zaměstnavatel dát přednost občanovi Evropské unie? A poslední otázka je otázka kompetence členských států umožňující vstup pracovníků ze třetích zemí na jejich trh práce. Jaká je tady míra autonomie? Do jaké míry by to měla Evropská unie koordinovat? Toto jsou výzvy, které, kterým také musíme čelit v Evropské unii a v našich členských zemích. Děkuji vám, pane Kiresi. A nyní se chci zeptat, jsou tu další hosté či účastníci, kteří by se chtěli přihlásit o slovo? Ha, nikdo nepotřebuje žádné upřesnění, otázku nebo provokaci. Já mám otázku na paní Kánu. Jestliže Norsko a skandinávské země mění eh, svou migrační politiku ze zaměření, kdy přistupují k lidem jako ke gastarbeiterům a přecházejí na, eh, k, spíše ke koncepci stálého občanství, tak jak se v Norsku a jinde hovoří o tom etosu země, do které migrujeme. Jaká praktická opatření norské či jiné skandinávské vlády předpokládají třeba e, pro v rámci jazykového školení nebo nějakého občanského testu? Existuje nějaké období pobytu předtím, než se stanou občané? Je to proces, který ti přistěhovalci chápou. Týká se to těch starších přistěhovalců, Čili tolik několik otázek. Děkuji. Vy jste se chtěla přihlásit, že? Jenom jsem chtěla přispět ještě jednou. Jsem k tomu, že jsem sama byla migrantkou ve Francii. K tomu, co řekla paní Kán z Norska. Myslím, že já, já jsem tedy v Krety eh, využil úřadu pro eh, migranty, což byl skvělý nástroj. Bylo to zavřeno a to z důvodu nedostatku fondů. Čili eh, to, to základní, o co jde, jsou zdroje, finanční zdroje, jestli je najdeme. Jak řekl pan Carson, který zná to téma po celou řadu let, tak děti těch migrantů jsou potenciálním zdrojem, ale my hovoříme o kvalifikované diaspoře. Ovšem existuje tu také určitý strop, určitá překážka, můžeme mít všechny kvalifikace, jaké chceme, ale prostě někde se to může zablokovat. Čili otázka je, pracovat na tom, abychom řešili otázku těch lidí, kteří jsou kvalifikovaní, ale pak, eh, pak se dostanou do Ameriky no, nebo do Evropy a jsou tam, jsou tam vykořišťováni. Když už investujete do něčeho, tak pak je dobré, aby ty investice k něčemu byly. Musíme to tudíž vnímat v součinnosti s, se, se soukromým sektorem aby to vzdělávání bylo přizpůsobeno zájmům trhu, poptávce. A na úrovni obcí bychom měli znovu aktivovat věci, které fungovaly, které se prokázaly jako účinné. Koho potká ten migrant jako prvního? Samozřejmě starostu, toho zástupce obce. Takže měli bychom decentralizovat ty finance na místní úrovni, na úrovni těch komun, protože ti starostové nejlépe vědí o lidech a, a o tom, kteří přicházejí a co je potřeba dělat. A takže já si myslím, že my se řídíme článkem 13 smlouvy z Kotonu, už, to, už ten základ máme, tak proč to neuplatníme? Měli bychom také zjednodušit postupy. Hodně hovoříme, ale je, dá, dá se ještě hodně zlepšit na úrovni evropské, evropských procedur. Děkuji. Pan Lozon žádal o slovo a paní Gilbert Roberts. Pane Lozon. Mnohokrát děkuji. Já jsem centrem organizace, která patří k OECD. Pracujeme s 18 zeměmi a chtěl jsem ještě něco doplnit k tomu, co tady zaznělo a chtěl jsem zdůraznit některé věci, které jsme slyšeli. A totiž, když mluvíme o přistěhovalectví, musíme také zohlednit demografické trendy. To je velmi důležité. Když si vezmu těch 18 zemích, ve kterých působíme, se kterými pracujeme, ve 30. letech zhruba byla populace 45 milionů, v 60. letech 85 milionů, a teď je to asi 320 milionů a očekává se, že do roku 2025 to bude 450 milionů. Takže to není malá populace. A za druhé, druhý aspekt, máme asi 65% populace do věku 25 let. A tady mluvím o západní Africe, ale to platí pro Magreb, to platí pro zbytek Afriky. Takže podle mě jsou důležité dvě věci, když mluvíme o migraci. A totiž kde a jak budou tito lidé žít a jaké vyhlídky mají mladí. A já myslím, že když mluvíme o rozvoji, musí nám jít o to, co se stane s mládeží, protože mládež představuje velký segment populace. Děkuji. Děkuji, pane Lozone, a nyní předávám slovo paní Gilbert Roberts. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si jenom říkala, co můžeme očekávat, pokud je o ekonomickou a finanční krizi a trh práce, z hlediska kvality trhu práce. Dnes lidé migrují, protože chtějí lepší kvalitu života a tak dále, ale v zásadě v kontextu, kdy si myslí, že budou schopni smysluplně přispět na trhu práce v zemi, kterou adoptují. Ale dá se očekávat, že teď bude migrovat víc lidí ze zoufalství. A proto nepřinesou do svého nového domova tu kvalitu, kterou hledáte. A samozřejmě budou málo kvalifikovaní. Zatímco lidé víc kvalifikovaní budou mít pocit, že nechtějí riskovat migraci, protože i ostatní lidé přicházejí o práci. Takže já se v podstatě ptám, uvidíme takovýto posun, který způsobí, že se budeme muset znovu vrátit k tomu, že se zamyslíme nad tím, jak účinně řídit trh práce? Děkuji a nyní předám slovo panu Kinelovi, členovi Bundesratu z Rakouska. Děkuji za slovo, pane předsedo této souvislosti bych měl několik otázek. Za prvé, v zemích, které jsou zastoupeny v panelu, byly vytvořeny nějaké uh, postupy pro, uh, pro uh, Eh, identifikaci ekonomických migrantů a ptám se také dále, co se děje s nelegálními migranty. Jsou vráceni nebo jsou zapojeni eh, do nějakých programů? Někdy je to totiž tak, že eh, nevzdělaní lidé jsou jen těžko integrovatelní, že země jsou, mají zájem především na tom, aby integrovali vysoce kvalifikované lidi. Děkuji. Děkuji panovi panu Knelovi. Pomozte mi, abych na někoho nezapomněl. Všichni máte právo se vyjádřit, nikdo neprotestuje, takže uzavírám seznam řečníků a dávám slovo panu Pracmanovi, aby organizoval panel v rámci odpovědí. Máte 12 minut. Vám děkuji. Děkuji. Já myslím, že nejlepší bude, když dáme každému z panelistů slovo, aby reagovali tak, jak budou chtít. A začneme v opačném pořadí. To znamená první, prosím, můžete říct něco k tomu, co jste dnes slyšela. Děkuji, pane předsedo. Je zjevné z poznámek, které tu zazněly, že migrace je skutečně dynamický proces. Vyvíjí se, každý den se mění. Podmínky ve světě budou mít dopad na otázky migrace a na celý ten aspekt push and pull. To znamená, co vás přivádí k tomu, že chcete odejít a co vás vede určitým směrem, přitahuje určitým směrem. A je zjevné, že tato diskuze je velice aktuální. Vzhledem k té bouřlivé situaci na ekonomické rovině. A ty výzvy, před kterými migrace stojí, v podstatě znamenají, že musíme v té diskuzi pokračovat dál. Ale nesmí to být jen diskuze, jak tady někdo říkal. Musíme se posunout dál na úrovni parlamentů, Musíme to přesunout do parlamentu, kde se dělají politiky a musíme najít nějaký společný základ, který by nám umožnil formulovat politiky, které budou představovat soudržné politiky migrace a povedou k rozvoji pro všechny zúčastněné. A protože se to vyvíjí, je to dynamické, Myslím si, že teď nemůžeme na nic dát žádnou konkrétní odpověď. Musíme dál sledovat celý proces, vyhodnocovat ho průběžně a uvidíme, jestli v rámci tohoto hodnocení, v rámci tohoto pohybu, najdeme něco společného, co nám umožní řešit problémy a řešit rovnováhu mezi výhodami a nevýhodami. Protože v každé situaci jsou výhody i nevýhody. A důležité je vyvážit je a dosáhnout toho, aby výhody převážily ty nevýhody. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o otázku pana Danbyho, ano, samozřejmě Norsko musí být atraktivní. Norsko není pro všechny atraktivní země. Je tam zima, je to někde až skoro na severním pólu, jsou tam ledoví medvědi, ne. Ale v každém případě my lidem říkáme, když chceme, aby k nám přistěhovalci přijeli a pracovali u nás, že nám hodně záleží na otázce rovnosti. A že jsme velice bohatý sociální stát. Máme sociální zabezpečení, pokud onemocníte, nebo pokud chcete penzi, protože Norsko je skutečně bohatý sociální stát. Ale problém nebo výzva pro skandinávské země které jsou v podobné pozici, v podobné situaci, spočívá v tom, že vysoce kvalifikovaní přistěhovalci chtějí jet do Kanady nebo do Spojených států nebo možná do Británie. Takže my máme problém s tím, abychom získali ty kvalifikované, třeba Indové z Indie. Ti jezdí do Silikonového údolí ve Spojených státech. A pak je tady další věc, a totiž, jestli způsobujeme odliv mozku z těch zemí v Ázii, které potřebují ekonomický růst. Je toto správné? Měly by západní země takto přistupovat k přistěhovalecké politice? Ale to je další otázka, jiná otázka. A další věc, která tu zazněla, souvisela s tím, jestli přistěhovalci rozumí tomu, jak získat občanství, jaká pravidla pro ně platí. To je složitá otázka, na to se nedá jednoduše odpovědět. A to proto, že ti přistěhovalci se velice liší mezi sebou. My, když mluvíme o přistěhovatelství, o azylu, o slučování rodin, všem říkáme přistěhovalci. Děláme z nich jednu kategorii. A to je všechno. A to je opravdu špatně. A je to jedna z největších chyb, kterých jsme se dopustili – protože slučujeme rodiny, máme uprchlíky, máme žadatele o azyl, máme nelegální přistěhovalce, máme legální přistěhovalce. Máme muslimy, židy, katolíky, ateisty. A ti se od sebe mnohem víc liší, než se američané liší od američanů, nebo New Yorkčané od lidí z Koloráda, nebo Australané od Dánů. Takže přistěhovalectví a přistěhovalci to není homogenní skupina, to je důležitá věc. A možná musíme uplatňovat jiná kritéria, jiná pravidla pro různé přistěhovalce, různé školící programy. Ne, nemůžete mít jeden vzdělávací program pro somálskou ženu, která je úplně negramotná, a pro vysoce kvalifikovaného iránského inženýra, který je bohužel politickým uprchlíkem. Nechce v Norsku být, ale musí v Norsku být. A ta somálská negramotná žena také nechtěla přijet do Norska, ale v podstatě nemá na vybranou. Takže jedná se o různé životní styly. To je všechno, děkuji. Eh, muy brevemente en, la mejor de las situaciones imaginables de reparto de riqueza en el mundo. Děkuji. Pokud jde o to, abychom rozdělili bohatství ve světě, tak proto jsou migrační toky jistě důležité. I když bohatství nebo míra toho bohatství je stejná, to znamená, že ty nerovnosti do značné míry eh, přetrvají. Potřebujeme celosvětová pravidla, potřebujeme také instituce, které by měly celosvětovou působnost. Kromě toho tu zazněla otázka, kam by měla zajít harmonizace evropské legislativy, pokud jde o migraci. Já samozřejmě nejsem ten pravý člověk, který by o, o tom měl hovořit. Eh, jsem v tomto parlamentu deset měsíců a během těchto deset deseti měsíců jsem neměl čas počítat, kolik dohod Evropská unie uzavřela do posud. Na základě té Evropy, kterou si přejeme, na tomto základě musíme rozhodnout, jak e, silná bude harmonizace. To samozřejmě odpovídá i Evropské ústavě, kterou v tuto chvíli ještě nemáme. Toto, měla být legislativní, toto mělo být legislativní období Lisabonské smlouvy. Nemáme v tuto chvíli ani Lisabonskou smlouvu. To znamená, že musíme ještě počkat na další legislativní změny. Menších úspěchů jsme dosáhli, ale tyto pokroky a úspěchy byly eh, poměrně konzervativní. To znamená, že do budoucna se musíme ještě hodně snažit. Děkuji. Já využiju zbývající čas a pokusím se projít otázky. Potřebujeme větší harmonizaci? Ano, určitě. Já teď eh, vypisuju výběrové řízení, které se toho týká. My musíme projít veškerou legislativu členských států a zjistit, co je možné. Evropská komise se tomu věnuje už od té doby, co to nadnesl Balkenstein a nikdo to zatím nevyřešil. Měli bychom mít pozitivní diskriminaci v průmyslovém světě. Je největším výběrovým kritériem jazyk a často je to také diskriminující kritérium. Návratnost investic do přistěhovalců, ano, to by tak být mělo a často tak také je. Když se podívám na to, kdo jsou akcionáři Deutsche Post, kdo má ty akcie, je to velice globální. A mají návratnost svých investic, ale i z lidského pohledu bychom měli mít návratnost investic. To je platná otázka. Je tady strach z toho, co se stane s mládeží. To je skutečný strach a na to nedokážu odpovědnost odpovědět. My jako společnost na to také nedokážeme odpovědět, protože byly jisté vlády, které se tomu snažily věnovat. Nicméně v Evropě demografická změna v roce 2011, jak to bude vypadat, já nevím. Mluvili jsme o tom na OECD i v Paříži. Tady vám nepomohu. Má finanční krize dopad na trh práce? Samozřejmě. Dějí se velice divné věci. A znovu k té veřejné zakázce, on se týká flexibilní práce. Objevují se věci, kde by se dalo předpokládat, že někteří poskytovatelé zakládají legálním způsobem firmy, ale zatím najdete mafii víceméně. Některé firmy můžeme prověřit, ale to je skutečná hrozba trhu práce je to jakási příležitost. Ta krize je příležitost pro to, abychom znovu začali využívat levnou pracovní sílu. Kvalita Já mám příklad elektronické učení. Platformu spravuje Singapur, navrhli v Singapuru, obsah je z Izraele a animaci dělá animační studio v Indii, které se specializuje na elektronické učení. To je jeden způsob, jak v jiné formě, virtuální formě, vrátit migraci zpět do těch zemí. Takže děkuji panu moderátorovi, panu Pracmanovi i všem přispěvatelům, i všem řečníkům panelu za velmi stimulující příspěvky a nezbýváme než uzavřít tím, že předám slovo panu Žaku Baro. Pan Žak Baro je evropským komisařem zodpovídajícím za problematiku Eh, spravedlnosti a vnitra. To zahrnuje i azyl. A přestěhovalectví je místo předsedou Evropské komise. A já mohu říci, že i když je v této funkci teprve určitou dobu, tak skutečně nastartoval novou dimenzi této politiky. Já vám nyní dávám slovo, pane místo místopředsedo. Děkuji. Děkuji vám, pane Gérard Depré. Děkuji všem, eh, kdo se zúčastnili této parlamentní konference o soudržnosti politik rozvoje a řízení migračních toků. Já myslím, že jste pra- pracovali skvěle, že máme tady plody vaší práce, vaše příspěvky No, to je okamžik, který je pro nás velmi důležitý, protože já budu moci díky tomu postupně kruček za kručkem vytvářet tuto politiku, která, myslím, je předmětem určitého konsenzu směřující k paktu pro migraci a azyl, který byl přijat ze francouzského předsednictví. Takže já bych chtěl věnovat nyní tento rok tím, že budu budovat dál asilovou politiku a pak bychom měli ještě rozvinout politiku globálního přístupu, které možná ještě něco řeknu, která by umožňovala i řízení migračních toků a rozvoje. Pochopitelně, že nyní jsme byli uvrženi do ekonomické krize, která plnou vahou dolehla na naše ekonomiky i na, ekonomiky našich partnerů. A bude obtížnější v průběhu této krize zvládat ty migrační toky, ale nesmíme ztrácet ze zřetele naše dlouhodobé cíle. Musíme předpokládat, dát, jaké budou účinky našich rozhodnutí na rozvoj nás i našich partnerů protože jde o určitou vyváženost společností, o integraci a pak také o rozvoj těch zemí, které nám posílají určitý počet lidí, kteří vzhledem k úrovni rozvoje v jejich zemích jsou motivováni k tomu, aby emigrovali. Takže já jsem řekl globální přístup. Kompetence a zdroje získané eh, těmi migranty v průběhu jejich zahraniční zkušenosti mohou být účinnou hybnou pákou. Ale musíme proto vytvořit patřičné podmínky. Vazba mezi migrací a rozvojem byla předmětem celé řady úvah a debat. A to jak z perspektivy příspěvku diaspory k rozvoji v zemí původu, tak i přesunu fondů a případně také uniku mozku. Evropská komise se bude snažit lépe integrovat celou tuto dimenzi migračních toků do svých politik vnějších vztahů, zaměstnanosti, hospodářství, zdraví a sociálních otázek. Připomínám, že rok 2008 byl eh, pro radu, Evropskou radu možností, kterou využila rada k přijetí paktu. To má dopad především na společnou politiku, migrace a azylu. Globální přístup k migraci spočívá na vyváženém řešení různých aspektů migrace. Musíme mít jasno v jedné věci. Tento pakt pro migraci a azyl nevychází jen z bezpečnostních ohledů. Ano, pochopitelně, že bychom měli předcházet a omezit nelegální migraci protože ta je většinou organizována prostředníky, kteří jsou napojeni na organizovaný zločin. Proto mm, máme určitý imperativ bojovat proti nelegální migraci. Ale to není žádný globální přístup. Zároveň musíme organizovat legální migraci musíme chránit migranty, kteří jsou vystaveni nebezpečí vykořišťování či rasismu. Musíme také podporovat práva uprchlíků a osob, kteří potřebují ochranu. A v konečném důsledku to také znamená, že Evropa musí lépe integrovat migrační politiku a rozvojovou politiku, zabývat se tím, jak to může pomoci zemím původu. Čili s globálním přístupem se snažíme vytvořit instituční a politický rámec, prostřednicím něhož bychom mohli vyváženým způsobem zvládat migraci v partnerství s dalšími státy. A já ne, velmi rád používám jeden termín, a to je vlastně um, migrace, která je koordinovaná. Protože nemůžeme zvládat migraci bez velmi těsného dialogu se zeměmi původu. Takže Doufám, že se mi podařilo nastínit, jakým způsobem vnímáme tu koncepci soudržnosti. A teď bych obrátil vaši pozornost ke konkrétní situaci, kde se snažíme tento přístup uplatnit. V průběhu uplynulých pět let jsme, jsme financovali více než 150 projektů s dalšími partnery v oblasti migrace. Máme tu eh, spolupráci s programem OSN pro rozvoj, iniciativa 15 milionů eur, jejímž cílem bylo napojit také eh, různé organizace místní a nevládního charakteru, eh, podporovat místní rozvoj prostřednictvím mobilizace těch komunit migrantů. Ghana, Salvador, Filipíny či Maroko. Ve všech těchto zemích komise ve spolupráci s mm, organizacemi občanské společnosti usiluje o to, abychom napomáhali eh, převádění fondů a provádění různých užitečných iniciativ v těchto státech. Třetí příklad. Uplatnili jsme partnerství pro mobilitu s Moldavskem a Kapverdami. A v tomto partnerském programu usilujeme o sociálně profesní reintegraci navracejících se osob. A tý, sou, součástí toho jsou i dohody o readmisi, jež umožňují přistěhovalce, kteří jsou nelegálně, znovu zaslat zpátky, ale přitom, aby měli určité zázemí. A v rámci těchto dohod můžeme organizovat také rozvojovou pomoc. Čtvrtý bod máme pilotní iniciativy k takzvané cirkulární migraci. Tento druh migrace je vlastně dočasnou emigrací nebo dočasný návrat kvalifikovaných osob, který může přispívat k socioekonomickému vývoji jejich zemí. A já děkuji panu Depré, panu předsedovi. že tady byla tady nastolena je ta první část, že, že se mu podařilo dostat se přes to první období na startování modré karty, která by měla učinit některé podmínky eh, pobytu migrantů v Evropě atraktivnější. Máme tady také text, návrh textu o, o sezónních pracovnících a stažiérech, kteří jsou odměn, pracují za odměnu. A pochopitelně, že přijde řada i na cirkulární migraci. Určitý počet lidí, kteří jsou v Evropě, se potom vrací zpátky do země původu a je na místě, aby se podělili se svými spoluobčany o své zkušenosti. A také jsme přispívali ke, ke vzniku center pro informování a řízení migrace, kam, na které se mohou obracet kandidáti již od samého začátku a usilovat třeba o hledání práce. V Maroku máme NAPEC, SIŽEM v Mali a pokusili jsme se tedy rozvíje tento systém informování zájemců o emigraci ještě v zemích původu. Pár příkladů. Podle mě není možné řídit toky bez intenzivního partnerství se zeměmi původu. To je základ. A vyžaduje toho velké úsilí. Protože prozatím jednáme třeba se Senegalem, s Marokem. Je zřejmé, že jsou to obtížná jednání. Protože oni pochopitelně očekávají jednání o readmisi, ale musí to být také nějaké další pozitivní aspekty. Tyto země nám říkají, ano, my podepíšeme dohody o readmisi pro naše vlastní občany, ale protože my jsme transitní, tak pro jiné občany to můžeme udělat jen těžko. A Evropská unie, a tady samozřejmě se spolehám na pana Depreho, tak já myslím, že bych byl špatný přístup a špatné pochopení naší politiky, kdybychom vnímali jenom bezpečnostní aspekt. Jenom ten aspekt ochrany našeho trhu práce. A kdy budeme vybírat migranty jenom podle našich potřeb, bez ohledu na potřeby zemí původu. Ne. Po směrnici o návratech se musel vysvětlovat, zvláště v Latinské Americe, že je potřeba chápat, že tato směrnice sice není dokonalá, ale je to první etapa. A umožní nám to mít určitý právní rámec, díky němu bychom mohli dál organizovat návraty. A je to vyváženo zase texty, které se týkají eh, legální migrace. Děkuji Evropskému parlamentu, děkuji o, o, OECD. Myslím, že je potřeba mobilizovat všechny subjekty, je potřeba podporovat koordinované kroky. Je to opravdu velká výzva musíme napomáhat přesunu fondů, migrantů za sociálními a ekonomickými rozvojovými účely a ti, kteří mají přístup k těmto financím, musí mít zároveň i přístup k bankovním službám. A to si vyžaduje v některých zemích reformu bankovního systému. Je pravda, že je potřeba být velmi opatrní, aby masivní migrace třeba určitých eh, pracovníků ze zdravotnictví nevedla k nedostatku pracovníků. Je tu etický aspekt. Musíme také podporovat reformu zdravotního sektoru ve třetích zemích. Učili jsme tedy velký pokrok při zavádění uceleného rámce migrační politiky na pomáhající migraci, ale to nejtěžší je stále před námi, a to mobilizovat všechny naše zdroje k tomu, abychom zakořenili novou kulturu v Evropě, nový přístup k migrační politice, který bude daleko otevřenější, ale přitom, aby to probíhalo podle pravidel, harmonizovaně a, jak jsem již řekl, aby to byla situace win-win. To znamená, jak země původu, tak i hostitelské země musí mít nějaké, nějaký prospěch z migračních toků. Ve světě jistě nás čekají ještě další vlny migrací potřeba, aby to byla migrace dobrovolná, koordinovaná. Jedině tak učiníme z Evropy určitý model řízení migračních toků. Eh euh, Dobře, děkuji vám, děkuji panu místopředsedovi komise. Drahý Žaku, děkuji ti Děkuji vám za tyto závěry a je, myslím, že to bylo velice jasné mm, předvedení, předložení toho, co nás čeká ještě v budoucnu, na jak je potřeba se obrátit také na veřejnost, která často není informována o událostech a výzvách. A nyní chci poděkovat organizátorům této události, parlamentu, OECD i komisi. Chci poděkovat našim tlumočníkům, kteří nás provázeli celý den. Děkuji všem účastníkům, členům panelu a dalším přispěvatelům. A Samozřejmě, že se můžete obrátit také na webové stránky parlamentu, pokud si chcete znovu poslechnout konferenci a je tu také webová stránka OECD. Děkuji vám všem a hezký zbytek dne.